Good morning, colleagues. Let's start. Dobré ráno, vážení kolegové, začněme. Začněme s dnešním zasedáním. Nejprve musíme přijmout pořad jednání. Ten je přijat. A potom e, máme na programu e, měnový dialog s Mariem Dragim, předsedou Evropské centrální banky. Já bych mu chtěl velice poděkovat za to, že mezi nás přišel a na další z těchto pravidelných e, měnových dialogů a zejména oceňuji, že v této době se rozhodl být právě tady přestože se koná důležité zasedání G20 na úrovni centrálních bank a e, ministrů financí, e, které se koná v Austrálii. Takže ještě jednou děkuji, že jste mezi nás přišel. E, pan Draghi nám nabídne pohled ECB na hospodářský a měnový vývoj. My už jsme eh, absolvovali eh, diskuzi s obvyklým panelem eh, našich expertů a kladli jsme důraz především na TLTRO a důsledky persistentních diferencí v inflace a doufáme, že pan Draghi nám poskytne širší pohled, mimo jiné také proto, že tato schůze se koná po zasedání správní rady ECB, e kde byla oznámena důležitá rozhodnutí. Takže tímto předám slovo eh, panu Dragimu, eh, chtěl bych vám připomenout naši pracovní metodu. Po desetiminutovém úvodním projevu eh, pana Dragiho budeme mít pětiminutové bloky na otázku, odpověď a případnou doplňující otázku. Pane předsedo Dragi, máte slovo. Děkuji. Pane předsedo, vážení členové Výboru pro hospodářské a měnové záležitosti, dámy a pánové, Toto dnešní slyšení se koná ve chvíli, kdy ECB čeká velká změna. 4. listopadu se ECB stane orgánem dohledu nad bankami v eurozóně, což znamená, že bude mít pod přímým dohledem 120 velkých bank to představuje největší krok v evropské hospodářské integraci od zavedení eura. My jsme na tento krok dobře připraveni, ale uvědomujeme si taky, že nám tím vzniká důležitá nová eh, odpovědnost. Kromě toho eh, v průběhu nadcházejících měsíců většina služeb ECB se bude stěhovat do nového objektu ve Frankfurtu eh, Ostendu, eh, zatímco zaměstnanci SSM zůstanou v centru města. Tím se i geograficky zdůrazní oddělení mezi novou dohledovou funkcí ECB a jejími dalšími úkoly. V tomto kontextu bych vás chtěl informovat, že dnes jsme zveřejnili naše rozhodnutí o implementaci eh, oddělení měnové politiky ECB a dohledových funkcí tak, jak to vyžaduje nařízení o SSM. Eh, je mi známo, že 3. listopadu, tedy v předvečer eh, jednotného dohledu, budete mít příležitost diskutovat s předsedou dozorčí rady. Tou dobou už budou známy výsledky všeobecného hodnocení. Z tohoto důvodu bych se eh, jak dnes, tak v nadcházejících slyšeních chtěl soustředit na tradiční úlohy ECB, zejména potom na měnovou politiku. Ekonomické oživení v eurozóně se zpomaluje. Po některých mírných eh, vzrůstech v nedávných kvartálech eh, se růst reálného HDP eurozóny zastavil v druhém čtvrtletí tohoto roku. Původní informace o ekonomických podmínkách, které jsme obdrželi během léta, eh, byly poněkud slabší, než jsme očekávali zatímco eh, průmyslová eh, výroba eh, v červenci zavdávala důvody k optimismu, tak pozdější indikátory nevykazují žádné známky toho, že by ten prudký pokles zaznamenaný v srpnu skončil. E, když se podíváme do budoucna, tak můžeme očekávat, že domácí poptávka v eurozóně bude podporována e, různými faktory, e, které, mezi které patří také naše stanovisko k měnové politice, příznivé finanční podmínky a strukturální reformy, které by udržely soukromou spotřebu a investice investice. Zároveň ovšem nepřijatelně vysoká nezaměstnanost a e, nadále pouze nízký e, růst úvěru e, patrně zpomalí oživení. Právě tak rizika okolo očekávaného rozšíření jsou jasným negativem. Zejména zvýšené geopolitické napětí by mohlo narušit důvěru podniků i spotřebitelů. A právě tak riziko nedostatečných strukturálních reform by mohlo mít dopad na, eh, na prostředí. Eh, Inflace byla na konci roku 2011 3% a od té doby už značnou dobu klesá. V srpnu se inflace odhadovalo eh, na minimum 0,3% a to bylo později pozměněno na 0,4%. Eh, očekáváme, že inflace zůstane v následujících měsících stále nízká a poté bude postupně stoupat v roce 2015 a 2016. Vzhledem k této prodloužené periodě nízké inflace, eh, kterou zažíváme, budeme eh, monitorovat rizika eh, vývoje cen do budoucna. Budeme se soustředit zejména na možné následky zpomalené dynamiky růstu, geopolitický vývoj, vývoj úrokových sazeb a prosazování našich opatření z oblasti měnové politiky. Než přejdu k našim eh, nedávným rozhodnutím v oblasti měnové politiky, chtěl bych zdůraznit, že Evropská centrální banka eh, udělala v posledních třech letech hodně proto, aby chránila stabilitu cen. Úspěšně jsme bojovali s krizí důvěry v euro, e, která vyhnala e, úrokové sazby do abnormálních výší. E, poskytli jsme bankovnímu systému eurozóny bezprecedentní finance a neustále snižujeme naše, um, naše míry. Nicméně na pozadí neustále uh, nízké uh, inflace a zpomalujícího se momentu růstu a právě tak utlumené měnové a úvěrové dynamiky jsme se rozhodli na počátku září přijmout uh, celou řadu iniciativ v oblasti měnové politiky, která dokončí a doplní opatření, která byla oznámena už včera červnu. Nejprve jsme snížili eh, klíčové úrokové sazby ECB o 10 základních bodů na jejich v podstatě spodní mez. Takže eh, hlavní úroveň refinancování je nyní 0,05% a sazba vkladové facility je minus 0,20%. Za druhé jsme oznámili další opatření na rozšíření fungování eh, měnové, transmise měnové politiky. Eh, podporujeme půjčování do reálné ekonomiky a poskytujeme další měnovou eh, akomodaci vzhledem k tomu, že jsme dosáhli spodní meze Obnova fungující transmise, zejména v, bankovní, v bankovních půjčkách, je zásadní proto, abychom zajistili, že stimuly měnové politiky, eh, které byly zavedeny, se dostanou až ke konečným eh, příjemcům půjček, což eh, podpoří reálné příjmy, tvorbu cen a utrácení. Po tomto oznámení v rámci našeho eh, kupního programu AVS. Brzy začneme eh, nakupovat jednoduché a transparentní cené papíry Eh, jejichž aktiva se skládají z pohledávek vůči nefinančnímu soukromému sektoru eh, eurozóny. Začneme také nakupovat eh, kryté dluhopisy vydané MFI z eurozóny na základě nového programu krytých dluhopisů. Tyto, tato opatření posílí dlouhodobé cílené operace refinancování, takzvané TLTRO, jejichž první série byla provedena před před pouhými pár dny. V tomto ohledu bych vám rád poskytl několik čerstvých detailů ohledně výsledků první operace TLTRO. Minulý čtvrtek se 255 bank účastnilo prvního TLTRO s celkovou částkou 82,6 miliard euro. To je v rámci, který jsme očekávali na základě chování bank během předchozích programů. V prosinci budou mít banky další možnost půjčovat finance v v podobě počátečního přídělu TLTRO, což jim dává nárok půjčovat, kumula, půjčovat si kumulativní částku v tendrech mezi zářím a prosincem 2014, eh, ekvivalentní 7% eh, eh, jejich zbývajících půjček do nefinančního soukromého sektoru, výjima půjček na domácnost, na půjček na koupi domu Operace z prosince, ze září a prosince by měly být hodnoceny e, v kombinaci. Od dalšího roku dojde k dalším e, čtvrtletním sériím, ve kterých budou banky moci dostávat další financie, finance e, na základě jejich výkonu v minulosti. Zatím je ještě brzy na hodnocení dopadu TLTRO na širší ekonomiku, nicméně e, oznámení o TLTRO už mělo znatelný pozitivní dopad na náladu na finančním trhu. E, celkově očekáváme, že TLTRO budou silným nástrojem, který posílí transmisi měnové politiky a usnadní nové e, úvěrové toky do reálné ekonomiky, vzhledem k tomu, že struktura ekonomiky eurozóny je založena především na bankách. E, další opatření, které jsme e, přijali v září, e, posílí úvěrový dopad TLTRO třemi způsoby. Za prvé očekáváme, že nákupy jednoduchých a transparentních ABS posílí přímý efekt. To znamená, že v finance, které budou ulehčeny bankám, se dostanou až ke, k příjemcům půjček. Tento eh, efekt si budeme moci do jisté míry spojit s TLTRO. Eh, to proto, že trh s EBS bude i nadále v podstatě zablokovaný. Eh, takže potenciál pro intervence, které by změnily dynamiku trhu, eh, by byl na tomto konkrétním trhu vysoký. A vazba mezi, a, mezi obchodováním s ABS na sekundárním trhu a mírám půjček na primárním trhu je velice přímá a úzká. Eh, za druhé bude vytvořen kanál pro vyvážení portfolia, vzhledem k tomu, že expanze likvidity eh, bude plynout z kombinovaných operací a podporovat eh, diverzifikaci investičních vzorců v komunitě investorů, což značně ulehčí širší finanční podmínky. Za třetí se domníváme, že celkový balíček měnové politiky bude základem našich dalších postupů. V jejímž rámci se budeme snažit snažit dosáhnout v širším horizontu e, vyšší expanze a zároveň zachovat cenovou stabilitu a naše úsilí stabilizovat inflaci e, na úrovni e, pod 2%, pod dvěma procenty, nicméně blízko 2% je trh s EBS dostatečně široký na to, aby umožnil velké nákupy naše nákupy budou zahrnovat poměrně širokou škálu jednoduchých a transparentních eh, ABS eh, krytých půjčkami do reálné ekonomiky. Eh, celkový objem způsobilých cených papírů, které dosud zbývají v portfoliech investorů anebo držené původními bankami, už je teď poměrně velký. My věříme, že bude ještě růst vlivem naší přítomnosti na trhu. Postupem času, až naše eh, nákupy přispějí k normalizaci eh, obchodních podmínek, se rozšíří sekundární trh a aktivity vydávání i do segmentů, které jsou v současnosti neaktivní. Jak ukazuje zkušenost dalších centrálních bank, které eh, přímo nakupovaly strukturované produkty, tak velikost trhu a objemy nákupů jsou do jisté míry vzájemně provázané. Zvýší tyto nové iniciativy eh, riziko pro eh, eurosystém, přímé nákupy eh, zvýší velikost bilance ECB, e nicméně Další vystavení riziku bude omezené. Na základě nákupních programů ABS půjde o garantované mezaninové tranže. Pokud jde o tyto cenné papíry, eh, tak budeme kupovat pouze ty, které už jsou způsobilé pro operace eurosystému. Takže máme značné zkušenosti eh, s řízením a chápáním rizik eh, spojených s tímto typem aktiv. Tato aktiva naplňují vysoké standardy transparentnosti a jednoduchosti a jsou také charakterizovány nízkým rizikem bankrotu. Vysoký stupeň rozširování e, úvěru, který e, bude muset e, být zabudován do strukturních finančních transakcí, bude fungovat jako další ochrana vrstva proti ztrátám. Pokud jde o garantinové mezaninové tranže, tak jejich úvěrové riziko bude srovnatelné s rizikem u garanta, ať už půjde o subjekt národní anebo nadnárodní. Eh, kryté dluhopisy sdílejí důležité vlastnosti s ABS a proto jsou eh, jasným komplementem programu zaměřeného na ABS. Eh, za prvé vazba mezi vydávající bankou na jedné straně a půjčkami, které kryjí ten krytý dluhopis, je velice úzká. Očekáváme, že banky zareagují na pobídky trhu e, tím, že budou vydávat více obchodovatelných krytých cených papírů a tím pádem i více půjček které je budou krýt. Za druhé, přímé e, intervence do tohoto trhu budou doplňovat nákupy e, ABS e, tím posílením kanálu pro rebalanci portfolia, což bude mít obecný pozitivní efekt i na další trhy a cené papíry. To dále zlepší finanční a úvěrové podmínky a celkově to zlepší měnovou politiku. Eh, kombinace opatření oznámených mezi červnem a zářím bude mít značný dopad na eh, celkovou bilanci ECB, eh, která se posune směrem k rozměrům, které měla na začátku roku 2012. Těmito nákupními programy zahájíme přechod z měnového politického rámce založeného především na pasivního poskytování úvěrů směrem k aktivnějšímu Eh, s aktivnějšímu řízení eh, naší bilance. Eh, Rada guvernérů se i nadále bude věnovat rizikům ve střednědobém horizontu, pokud jde o inflaci. Proto budeme eh, připraveni používat dodatečné nekonvenční instrumenty v rámci našeho mandátu a měnit velikost anebo složení eh, našich nekonvenčních intervencí, pokud bude nutné nadále eh, řešit rizika příliš dlouhého období nízké inflace. Chtěl bych však dodat, že úspěch našich opatření zásadním způsobem závisí na celé řadě faktorů mimo sféru měnové politiky odvážné strukturní reformy a zlepšení konkurenceschopnosti eh, korporátního sektoru jsou klíčovými faktory pro vylepšení eh, prostředí eh, podnikání. To podpoří investice, které jsou velice potřebné a strukturální reformy budou zásadním způsobem doplňovat měnovou politiku ECB a dále posílí efektivní transmisi měnové politiky. Jak už jsem několikrát prohlásil, tak žádné měnové ani fiskální stimuly nikdy nemohou mít smysluplný efekt bez strukturálních reform Krize skončí teprve, když se úplná důvěra navrátí do reálné ekonomiky a zejména do schopnosti a ochoty firem podstupovat rizika, investovat a vytvářet pracovní místa. To závisí na celé škále faktorů, včetně naší měnové politiky, ale také, co je důležitější, na implementaci strukturálních reform, e, zachovávání důvěryhodnosti fiskálního rámce a posílení řízení e, eurozóny. E, Původně jste také e, zvolili za jedno z témat dnešního slyšení e, inflační e, diference v eurozóně. Doufám, že pochopíte, že vzhledem k důležitosti rozhodnutí v červenci a říjnu jsem se soustředil spíše na opatření měnové politiky. Nicméně jsem samozřejmě připraven diskutovat i o záležitosti inflačních diferencí vzhledem k jejich vazbě na program strukturálních reform. A nyní se těším na naši diskuzi a e, omlouvám se, e, že jsem hovořil příliš dlouho. Děkuji, pane, před, pane prezidente. A nyní dám slovo našemu prvnímu řečníkovi za EPP Pablo Salba. Děkuji, pane předsedo, pane prezidente, Dragi, děkuji ještě jednou za to, že jste mezi nás přišel. A omlouvám se za to, že jsem přišel pozdě, takže jsem si nemohl vyslechnout celý váš příspěvek. A gustaría preguntarle eh, por la primera... Já bych se rád zeptal na tu první dražbu TLTRO. Je jasné, že nebyla splněna očekávání. Vy jste znovu říkal, že trhy jsou roztříštěné, že nedochází ke správné transmisi měnové politiky a mně se zdá, že v tomto případě banky měly možnost vzít si levné půjčky, ale riziko brání tomu, aby i když si mohou vzít tyto levné půjčky, tak aby mohli tyto peníze levně půjčovat. Takže tyto peníze prostě nevídou levně. Jak je možné tento problém vyřešit? Nebo poučil jste se nějakým způsobem z tohoto prvního kola, z této první aukce? A nebo myslíte, že něco také ovlivnilo váš názor než udělala ECB tento první krok k těm TLTRO. Pak jste říkal, že chcete, aby ta měnová politika napomáhala růstu. Já samozřejmě s vámi souhlasím a taky souhlasím s tím, že pokud země neprovedou reformy, tak měnová politika nebude nic platná. Mě by zajímalo, zda teď, když jste tedy zahájili tuto aktivnější měnovou politiku, tak to děláte, protože si myslíte, že země jsou ochotnější dělat reformy. Já si myslím, že Španělsko je příkladem. Španělsko je jednou ze zemí, která udělala nejvíc reform, také nejvíce roste a vytváří nejvíce pracovních míst v eurozóně. Myslíte si, že teď je pravděpodobnější, že země budou dělat reformy a proto tedy vedete aktivnější měnovou politiku? Děkuji, pane prezidente. Děkuji. Pan Draghi. Děkuji. K té první otázce. V nedávné době jsme pozorovali určité náznaky velmi mírného zlepšení úvěrových podmínek. To znamená, že tedy úroky klesají, ale pomalu. Nicméně ten poslední bankovní průzkum ukazuje dvě věci. Úvěrové standardy jsou teď, eh, řekněme, mírnější v porovnání s tím předcházejícím průzkumem. A pořád ještě jsou přísnější než ten historický průměr od roku 2003. Došlo k dalšímu zajímavému vývoji. V této oblasti například jsme se bank ptali, jaké faktory brání úvěrům úvěrovým procesům. Na straně tedy dodávky, poskytování a odpověď byla tedy vnímání rizika, odpor k riziku. Teď tedy důležitost tohoto faktoru klesla v posledních dvou průzkumech, nicméně úvěrové standardy zůstávají vyšší, než je historický průměr. A proč se úvěry nerozvíjejí? tak je to také nedostatek poptávky. My chceme nejdříve ujistit banky, že i nadále budou mít možnost se financovat za velmi výhodných podmínek. Nejen tedy dlouhodobě, ale dokonce ještě za mnohem výhodnějších podmínek, než mohli očekávat před pěti, šesti měsíci, když jsme to oznámili. Takže to znamená, že zde bude spousta financí, aby se uspokojila tato poptávka. Ta LTRO se liší od té předcházející operace v roce 2012 také tím, že jsou zaměřené na půjčování nefinančnímu soukromému sektoru. Ty první dvě transakce v roce 2012 řešily velký problém s financováním který by mohl vyvolat celou řadu bankovních nehod v té době. A díky LTRO se nám tomu podařilo zabránit svého času. Současná situace je ovšem jiná. Podmínky financování jsou tedy četné, ale musíme říci, že velmi málo jsou směřovány do soukromého sektoru. Takže tyto finance budou za velmi dobrých podmínek dostupné pro banky, pokud budou tyto peníze používat k financování soukromého sektoru a nebudou s těmi penězi dělat nic jiného. Ještě mám jednu otázku k té měnové politice. Jedna věc je zde velmi důležitá. Jsou zde tři složky pro návrat nebo obnovu důvěry. Měnová politika, strukturální reformy a fiskální politika, o tom můžeme dále hovořit, ale tady nejde o nějaké smlouvání, že měnová politika bude fungovat pouze v případě, když se udělá něco. Prostě není to nějaké smlouvání, nějaké vyjednávání. Ta měnová politika bude aktivní pouze, nebo tedy funkční pouze v případě, když se něco odehraje. A my máme mandát kterým je zachovat míru inflace na úrovni kolem 2%. Děkuji. Děkuji. A za frakci SD Elisa Ferreira. Děkuji, já budu mluvit anglicky, pokusím se být rychlejší. Velmi často jsem děkovala ECB a vám za vaše roli v průběhu krize a také potom. Nicméně mám pro vás dvě otázky. První se týká vaší role vy jste na úvod eh, řekl, že budete tedy plnit funkci dohledu v rámci bankovní unie a to já jsem ráda, ale ECB byla zapojena do dohledu nejvyšších bank v Portugalsku v rámci programu Trojky. A čtyři měsíce po konci programu druhá největší banka v Portugalsku, Spiritu Santu, krachovala, mělo to velký dopad na reálnou ekonomiku, na finanční sektor, na celou makroekonomickou stabilitu země. Takže co se nepodařilo a jaká byla vaše role v trojce? A teď je. Máte pocit, že tato situace může ohrozit důvěryhodnost ECB do budoucna v její roli jednotného dohležitele v eurozóně. To musí být vyjasněno a já bych byla ráda, kdybyste tam eh, vysvětlil to, co se vlastně stalo. A druhá otázka. Myslím, že jste odvedli velký kus práce, když jste přinesli likviditu do eurozóny, ale tato likvidita neplyne do reálné ekonomiky, ten apetit pro nové Altero byl nedostatečný a má otázka je, je možné pracovat tak tvrdě, jako jste pracovali na měnové politice, aniž by zde byla odpovídající reakce ze strany politik, které vlastně znamenají zapojení reálné ekonomiky. Jasně jste o tom hovořila v celém svém příspěvku, ale nemyslíte si, že teď je více než na čase, abychom začali explicitně volat po změně ekonomické agendy jak v Unii, tak v členských státech. A jak si myslíte, že by se to mělo udělat? Myslíte si, že země v přebytku, včetně Německa, by měly změnit eh, své politické postoje? A nebo si myslíte, že se můžeme spolehnout pouze na investice? Uh, ale pokud jde o tu stranu eh, poptávky, tak ta je nedostatečná. Takže co s tím můžeme udělat? Děkuji. K té první otázce. K té první otázce. Neměli bychom zapomínat, že ECB zatím ještě není dohlížitelem nad těmito bankami. ECB neměla žádnou zodpovědnost eh, za dohled nad portugalskými bankami nebo žádnými jinými bankami a nebudeme mít tuto roli, pokud se nestaneme skutečným supervizorem. Takže naše zapojení do té kauzy kolem banky Spiritu Santos eh, bylo to, když jsme byli součástí trojky. My jsme nebyli nějakým způsobem zodpovědní za tu konkrétní banku. My jsme poskytli dohledovému orgánu v Portugalsku lepší standardy a přispěli k úsilí trojky tím, že jsme vytvořili, formulovali lepší standardy, lepší úvěrové analýzy. A právě díky těmto lepším standardům portugalský orgán dohledu nakonec zjistil, co se vlastně stalo. tomu druhému bodu. Děkuji vám za to, že pozitivně hodnotíte naši snahu dodržet svůj mandát a udržet inflaci na úrovni kolem 2%. A je to velmi složité v současné situaci. Dovolte, abych vám řekl, že ta situace není stejná všude ve všech zemích a některé země dosáhly velkého pokroku, a už začínáme pozorovat určité výsledky, určité přínosy reform, které tyto země v uplynulých dvou letech zavedly. Ale jak už jsem několikrát říkal, musíme mít obecný politický rámec pro naši měnovou politiku, aby mohla být plně efektivní. A Kromě pole strukturálních reform, o kterém už jsem mnohokrát hovořil, je zde i druhé pole a to je fiskální politika. Já už jsem o tom v Jackson Hallu hovořil. Daňová politika má různé dimenze. Nejdříve máme tedy eh, fiskální pravidla, máme pak růstu a stability. Podkopat tato pravidla by znamenalo uh, podkopat důvěru. Nesmíme zapomínat na to, jaká byla daňová situace před čtyřmi, pěti lety. Je zde ale určitý prostor v rámci pravidel paktu růstu a stability pro určitou flexibilitu v závislosti na podmínkách jednotlivých zemí. A tady záleží na komisi, ta posoudí, jaký prostor tam je. Obecněji, pro země, které nemají fiskální prostor, co mohou udělat? Nejdříve se tedy mohou podívat na tu, tuto flexibilitu. Co je důležitější pro ně? Je mnohem důležitě, důležitější dát nové priority svým daňovým politikám prostřednictvím fiskální konsolidace, která bude přátelská vůči růstu. To znamená, že budou upřednostňovat produktivní investice a méně běžným výdajům, které nejsou produktivní. Takže to je taková hlavní cesta pro ty země, které nemají daňový prostor. Pro ty země, které tam prostor mají, tak tady bych se omezil pouze na to, že řeknu, že by se měli řídit eh, doporučeními pro specifické země, které byly podpořeny na radě všemi evropskými lídry. Děkuji. Děkuji vám teď za ECR pan Luke. Děkuji vám mnohokrát, já budu hovořit německy. Pane Draghi, vy mm, čelíte problému, sám jste ho zmínil, deflace. Já si myslím, že to je asi to nejvážnější, ta nejvážnější hrozba, které v eurozóně a možná i jinde v Evropě, doufám tedy, že mě slyšíte, Jak jsem říkal, sám jste zmínil problém možné deflace. Je to asi to nejvážnější, co před námi v Evropě Eh, i eurozóně konkrétně leží. A já k tomu mám otázku. Kromě markantně nízké inflační míry a eh, vzhledem k hrozbě deflace, Eh, hovoříme o tom, že eh, koloběh peněz M3 za poslední roky neprobíhá tak, jak by běžně měl. Nárůst M3 je velmi nízký a částečně vlastně se jedná o pokles, nikolik o nárůst. A to je v kontrastu s tím, že eh, oběh peněz M1 což je tedy užší pojetí peněz, expanduje normálně. Jak vnímáte to, že komponenta M3 se tolik liší od M1 a na rozdíl od M1 se dostává až do poklesu? Jsou to odpisy dluhů bank, fondy peněžního trhu a tak dále. A má otázka tedy, jakou důležitost připisujete eh, koloběhu peněz M3 pro případný příspěvek eh, inflace nebo deflace? Eh, lze z tohoto pozorování vyvodit závěr ten, že eh, ukladatelé peněz jsou příliš jaksi, eh, jaksi reluktantní investovat svou likviditu, protože, jako v minulosti, stále hovoříme o krizi důvěry v bankovním systému, protože přece Ehm, investoři investují do jiných forem uložení peněz, do ehm, e, cených kovů, nemovitostí, akcí a tak dále. Nicméně vy se e, stále snažíte počítat tyto finanční prostředky do kategorie M3. E, zdá se tím pádem, že pomocí EBS a podobných nástrojů nelze činit příliš proti deflaci. Myslíte, že to je kvůli právě krizi důvěry v bankovním sektoru? Děkuji vám za odpověď. Děkuji. Fakticky vzato výroční růstová hodnota e, peněz M3 je nízká, e, v tom s vámi souhlasím, ta už je nízká poměrně dlouhou dobu, ačkoliv v červenci e, se to trošku napravilo z 1,6% na 1,8%. Kategorie M1 je v podstatě jediná kategorie, která nadále roste ale neroste nijak spektakulárně, z 5,6% v červenci, eh, tedy na 5,6% z 5,4% v červnu. Takže taková je situace a samozřejmě je to, aby se řeklo, druhá stránka té mince nízkého toku úvěrů v bankovním systému. Fakt je, že se musíme ptát, zda toto vzniká z omezení nabídky nebo z omezení poptávky. Mohlo by to být způsobeno nabídkou do té míry, že banky vlastně mají slabé kapitálové pozice a tím pádem omezují úvěry, protože nemají kapitál. Do určité míry se za poslední rok stalo mnoho, Eh, od chvíle, kdy jsme oznámili, že předtím, než převezmeme plnou odpovědnost, jakožto, dohled, jakožto instituce dohledu provedeme eh, kontrolu kvality aktiv a zátěžové zkoušky. A reakce bank v tu dobu v podstatě bylo to, že začaly eh, sbírat svůj kapitál a dalo by se říci, že růz, za posledních 12 až 15 měsíců proběhlo velké množství odpisů a podobných aktivit. E, zároveň je pravděpodobné, že v krátkodobém horizontu revize kvality aktiv a zátěžové zkoušky možná e, mohou způsobit mírnou kontrakci v toku půjček, protože banky chtějí být připraveny na zkrátka na tyto dva testy, na zátěžové zkoušky a na hodnocení aktiv a chtějí omezit úvěry, což je poměrně očekávatelná reakce bank, eh, protože když se podíváme na alternativy, eh, zkrátka když si myslíme, že banky nejsou zdravé, zkrátka mají mnoho eh, nevracených, nevratitelných půjček a neudělali bychom nic, tak by se z nich znali takové, takové, staly takové zombie banky, které fungují například v Japonsku, které ale také nikomu nepůjčují. Takže je to v podstatě taková pomyslná rána, kterou je potřeba okamžitě dezinfikovat, ačkoliv může třeba dojít k určité další ztrátě krve, ale Poté, až tu ráno řádně ošetříme, tak ta choroba ustoupí a banky začnou zase půjčovat a to ze zdaleka, eh, z daleko více robustní pozice. Takže z tohoto hlediska eh, nevnímáme žádný problém se zavedením programu jako EBS nebo Teltro, protože do doby, než EBS a kryté, a kryté dluhopisy e, budou spuštěny, tak ty zátěžové zkoušky už dávno skončí. Takže jinými slovy, vlastně nemělo by dojít e, k žádné kontaminaci jednoho nástroje tím druhým. Ale i kdyby k ní došlo, e, my to rozhodování přijímáme jako rozhodování o monetární politice. Nejde internalizovat dohledové funkce jenom kvůli otázkám separace obou těchto oblastí. To se tady týká e, nabídky. Samozřejmě si uvědomujeme, že úvěrová expanze je omezována poptávkou. A proto jsem na závěr svého úvodu řekl, že jde nám, že jde o hlavně návrat důvěry do soukromého sektoru, aby tento si věřil, riskoval, investoval, vytvářel pracovní místa. Teprve tehdy se dočkáme konce této krize. Eh, co můžeme udělat na straně monetární politiky, je zajistit existenci vrstvy, na které ta důvěra poroste, abych tak řekl. Děkuji. Děkuji nyní za Alde eh, Ramon Tremozaj Balcar. Dragi, buonasera. Děkuji. Pane prezidente dragi dobrý den. Eh, vítám vás a položím otázku anglicky. Vážený pane prezidente, malé a střední podniky, zejména na jihu Evropy, nemají dostatek eh, levného financování. Eh, vámi nedávno oznámený program se tento problém snaží vyřešit. Nicméně jedna možnost je, že banky nepůjčují malým a středním podnikům ne kvůli tomu, že eh, jsou nesolventní, ale kvůli tomu, že e, náklady na půjčení kapitálu malým středním podnikům jsou velmi vysoké. Má Evropská centrální banka názor na to, jak moc tyto výzvy pro půjčky pro malé a střední e, podniky zamezují, e, vlastně limitují dostupnost úvěru malým a středním podnikům. Jinými slovy tedy můžeme očekávat, že nedostatek financování pro malé a střední podniky by šlo vyřešit snížením kapitálových nákladů na takovéto půjčky. Děkuji vám. Samozřejmě pozorujeme, že oba tyto aspekty půjček malým a středním podnikům jsou vyšší než jiné formy půjček. Vidíme, že se objevuje signifikantní spread už po poměrně dlouhou dobu mezi e, úrokovými sazbami pro korporátní půjčky a úrokovými sazbami pro malé střední podniky. Samozřejmě pozorujeme také to, že tyto sazby se významně liší napříč jednotlivými zeměmi. Ale rozdíl mezi těmito dvěma kategoriemi eh, půjčovatelů vlastně existovaly vždy. Není to nic nějak extra nového. Nové je, že se ten spread rozšiřuje a rozšiřuje se poměrně významně od roku 2012. Eh, pak se to opět zase snížilo v roce 2013 a teď shodou okolností je daleko menší než v minulosti. Eh, a to vlastně jinými slovy ještě jednou opakuje to, že důvěra už na finančních trzích je, ale trvá velmi dlouho, než se ta důvěra projeví e, v reálné ekonomice. Takže ten rozdíl v těch sazbách vždy existoval a rozdíl v těch objemech je poměrně zásadní také. Velmi často proto máme dvě až tři řešení. Za prvé, malé a střední podniky velmi často mají méně kapitálu, jsou méně kapitalizovány, Eh, využívají daleko více do větší míry pákových efektů než velké podniky, ale No, eh, taky to srovnání, když chceme eh, činit, tak musíme chápat, že došlo ke zmizení celých sektorů v tom novém přenastavení našeho hospodářství. Takže malé a střední podniky v nějakém sektoru třeba fungovaly, ale už neexistují. Mám na mysli například stavebnictví v jedné nebo ve dvou zemích. Ale obecně vzato zde existuje otázka rizika a si vyhybání se riziku, snaha vyhnout se riziku je daleko vyšší, zejména při půjčování malým a středním podnikům a ani ne tak při půjčování velkým korporacím. A my bychom měli zajistit, a určité zprávy, které máme se sektoru půjček v bankách, eh, nám potvrzují a ten, eh, ten eh, pozitivní trend, že je to plá, právě tato averze vůči riziku, která se snižuje za poslední rok nebo rok a půl. Děkuji. Zague Mariza Matiaš. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, pane Dragi, že jste mezi nás přišel. Přesně před měsícem jste nám tady říkal ve svém prohlášení, že eh, máme-li brát vážně tady to, co říkáte, že se Evropa v podstatě nachází v bodě zlomu. Ovšem, když srovnáme ten váš tehdejší projev a váš dnešní projev, nechápu, jaké jsou vlastně nové ty politiky ECB. Vůbec tam nevidím tu změnu. To pouze tedy na základě vašich projevů, protože všechna ta opatření, která jste zmínil, fungují stále na straně nabídky, nikoliv na straně poptávky. Takže jakou politiku máte? Protože výsledky eh, politiky, jak je vidíme dodnes, nedosáhly ničeho v reálné ekonomice ani v oblasti investic. Eh, neříkám, že nízká úroková sazba je špatná věc, to ne, ale problém je toto. Pakliže máme krizi likvidity, tak ta opatření vlastně budou e, naprosto zbytečná. Evropské hospodářství zasáhl, zasáhla obrovská vlna neoliberalismu, vlastně takového neoliberalistického extremismu, která ale přišla zároveň v době velmi nízké inflace nebo snad dokonce deflace. Mám na vás proto dvě otázky. Eh, ty se vracejí k tomu, co jste říkal o flexibilnějším přístupu eh, v rozpočtové politice. Jednak, ta rozpočtová flexibilita, kterou jste zmínil, umožní nám zajistit určitý manévrovací prostor pro nějaké nízkonákladové financování ekonomiky, kde je potřeba investovat? Nebo to využijete pouze k tomu, že budete eh, platit eh, odchodné státním zaměstnancům, kteří přicházejí o práci. A jednak tedy má druhá otázka. Eh, hodláte snižovat také náklady pro členské státy? Jednoduše za to jste připraveni pomáhat snižovat náklady na financování u členských států, například tím, že e, tomu stabilizačnímu mechanismu dáte bankovní licenci nebo že Evropské investiční bance dáte něco podobného. Děkuji. Naše opatření, jak jste řekla, fungují tím, že e, zpřístupňujeme finance soukromému sektoru za nižší úrokové sazby. Musíme uznat, že 80%, o něco víc než 80% úvěrů v eurozóně prochází e, kanálem bankovních půjček. Ať se nám to líbí nebo ne, tak naše hospodářství zkrátka funguje. Takže pakliže chcete expandovat, tak ten úvěr prochází bankou. A eh, my se vlastně tak trošku snažíme tím zavedení programu ABS banky obejít, ačkoliv v něm budou i nadále velmi důležité. Ovšem, eh, náš systém je stále rozdílný od kapitálového systému v USA, kde eh, to zprostředkování bankami je na výši zhruba 30%. Za další, Jak může ECB pomoci rozpočtům členským státům? Ale to my za úkol nemáme. A nemáme ani takový mandát. A e, dokonce můžu říct, že to leží zcela mimo mandát, který máme. Ale když se podíváme na ty obrovské úspory, kterých e, členské státy dosáhly, kvůli eh, monetární politice ECB, například eh, pouze za účelem cenové stability, tak kam se ty úspory poděly? To je otázka moje na vás. Kam se ty úspory poděly? No, takže eh, to je ta oblast, kde je zásadní udělování nových priorit rozpočtové komponentně naší aktivity. To, co se tu děje od roku 2012 v oblasti veřejných rozpočtů, nám jasně ukazuje, že poměrně výrazná suma peněz byla uspořena na platbách ehm, za eh, dluhové poplatky. Ono to vlastně nebylo využito eh, za plněním těchto, eh, za, za účelem těchto cílů. Bylo to investováno do programů, které do budoucna budou výnosné a budou podporovat růst. No a jinde se ty úspory použily na financování aktuálních vládních výdajů. Děkuji. Děkuji. Za zelené Sven Gigold. Pane prezidente Drági, Návrhy eh, čtyř předsedů i vaše návrhy eh, na reformu eurozóny jsou takové, že eh, zatímco my tady sedíme, tak se v Německu pořádají konference, Eh, které, kde vlastně nelze ani nic poslouchat, protože jednotlivé státy spolu vůbec nechtějí spolupracovat, neexistují žádné velké plány, které by se plánovaly do budoucna a eh, je tam tak málo impulzů pro hospodářství, že se člověk skutečně diví, že už tam nedošlo ke krachu ale kromě toho všeho eh, vy říkáte neustále, že musíte eurozónu zaplavit novou sérií různých opatření. Eh, v posledním kole to bylo tak, že LTRO umožnilo bankám kupovat státní dluhopisy a tím pádem umožnili likviditu v tržním segmentu a pomohli tak podnikům. Já bych na vás měl v této situaci následující dotaz. Pokusili jste se třeba někdy změřit, jak vysoké byly výnosy prostřednictvím toho carry trade pro banky? E, za druhé, bych se vás rád zeptal, jestli pokud a máte ta data k dispozici, dáte nám je. A za druhé bych rád věděl, jestli paralelně s novými opatřeními, která vámi byla navržena a budou zavedena, zda jste se zároveň pokusili tlačit na vlády k tomu, aby konečně provedli reformy eurozóny, reformy governance a efektivního řízení, tak jak si je vy představujete. Zajímalo by mě, zda u nákupního programu ABS um, budete kupovat také rizikovější tranše, když e, za ně nebude ručit stát, anebo zda budete nakupovat pouze za podmínky ručení státu. A za další, ty hodnotící modely Eh, podle kterých budete systém ABS hodnotit, budou tyto veřejné nebo ne? Protože eh, jinak by ECB byla velmi netransparentní v tom, s jakými riziky se vlastně nakládá v této oblasti. Děkuji. Děkuji vám, pane Dragi. Děkuji. Eh, nevím o žádném odhadu, jak velké byly zisky bankovního systému z toho carry trade Eh, prostřednictvím LTRO za rok 2012, ale pokud něco takového získáme, tak vám to dáme k dispozici. Eh, k tomu druhému bodu děkuji vám za ten dotaz, eh, protože mě donutí vyjasnit, jak přesně vypadá ta procedura, kterou jsme spustili. ABS bude kupovat bez záruky ty takzvané seniorní tranše Dovolte mi k tomu dvě poznámky. Všeobecný předsudek proti ABS původně vznikl z té jaksi perverzní role toho, že tato aktiva hrají významnou, hral, hrála významnou roli při eh, formaci té velké finanční krize. Ale je potřeba rozdělovat ABS na transparentní, jednoduché a reálné a na ta, která jsou neprůhledná, těžko nacenitelná. A vzhledem k tomu, jaké byly míry eh, kolapsu eh, rezidenčních hypoték ABS v USA, která činila 22%, což byly facility ABS zhruba z roku 2007, ty byly asi tak na 20%, v Evropě to bylo 0,12, prosím pěkně. Takže stejný název označuje dvě úplně jiné věci. Naše produkty ABS byly jednoduché a lidé věděli, co to je za půjčky v těch nástrojích, bylo to vše transparentní. A my jsme měli i kategorii, že musí být reálné, to znamená, že, musí obsaho, že tyto nástroje musí obsahovat půjčky do reálné ekonomiky. Ano? A to je jedna velice důležitá věc, která rozděluje oba tyto nástroje. A druhá důležitá poznámka je, že my nakupujeme pouze jednu část eh, těchto ABS, to znamená tu seniorní tranči. Co to znamená? Znamená to, že kdyby náhodou ten nástroj skolaboval, zkrachoval, tak ta ztráta by byla nejprve nesená eh, majiteli equity a dále těmi majiteli takzvaného mezanínu, což je druhá tranše těchto nástrojů. A pokud chceme rozšířit naše nákupy v tom sektoru mezanínu, pak budeme potřebovat nějaké záruky. Ale e, v mezidobí se držíme té seniorní tranše, pouze této, a pakliže nějakou záruku dostaneme, což mimo jiné by muselo být uděleno podle pravidel pro státní pomoc, takže by to muselo být kompatibilní s legislativou, pak začneme do toho mezaninu teprve vstupovat. A ano, ještě jedna věc, eh, kterou bych dodal. Existuje několik opatření na to, aby tyto eh, ABS byly transparentnější. Jeden z těchto nástrojů je, že zkrátka víme, jaké eh, půjčky ten nástroj obsahuje, a Evropská centrální banka toto již dělá, on už to existuje nezávisle několik let. E, existuje registr na úrovni půjček, e, což je jistě velmi užitečný nástroj. A nakonec ještě jedna věc. E, ono to není poprvé, kdy, máme, kdy používáme ABS. Je to velice důležitý nástroj, velice důležitá součást Eh, jaksi eh, ručicího kapitálu, které banky používají při půjčování od Evropské centrální banky. Takže pokud je o hodnocení rizika, eh, tak lze říci, že lidé jsou na ABS a na tu seniorní tranči ABS už poměrně dobře zvyklí. Děkuji za EFDD Marko Valli. Prezidente. Děkuji, pane prezidente. Mario Draghi, děkuji za to, že jste přišel. V průběhu minulého měnového dialogu s vámi jsme říkali, že v technickém dokumentu ECB ohledně operací TLTRO chybí informace o půjčkách a o těchto operacích. Po těch prvních operacích bylo vráceno 19,9 miliard starých LTRO. V Itálii se často říká, že eh, stačí jen špatně myslet a už je to hřích. Znamená to, že některé Některé banky použily TLRTO aby vrátili ty staré LTRO. Na začátku ECB dala bankám miliardy, ale když tam nedáme povinnosti, eh, tak eh, jediné věci, které z toho budou mít, nebo jediní lidé, kteří z toho budou mít eh, prospěch, budou broukři a makléři. Takže když budeme mít tento TRO a nebudeme na to dohlížet, tak zde bude hrozit riziko bubliny a nebude to mít dopad na reálnou ekonomiku. Pokud je o inflaci, tak to bude dlouhodobě velkým zklamáním. Myslíte si, že by bylo dobré mít tam nejen tedy doporučení pro banky, ale rovnou povinnosti, když si tyto banky půjčují od vás peníze a Možná by bylo dobré také skoncovat s těmi řečmi a začít dělat něco užitečného také pro občany, nejen pro lidi z Wall Street a ze City. Co si myslíte o izolaci spekulantů, protože neustále nafokujeme ten finanční trh, vzniká zde tato bublina, bylo by vhodné se nad těmi věcmi konečně zamyslet. A co si myslíte o e, mixu měnových a fiskálních stimulů? Podívejte se na to, co udělali USA a Spojené království e, v době recese, měli expanzivní fiskální politiky, nechali e, vyrůst svůj deficit na 6 nebo 7 snížili daně a zvýšili výdaje. A postupně se to vstřebalo. Je možné udělat takovou politiku v eurozóně, anebo musíme zavolat německé kancelářce a požádat i o dovolení. Děkuji. Well, uh, it's a lot of questions. To je hodně otázek. První věc já jenom zopakuji to, co jste jen řekl, co jsem řekl. Ať se vám to líbí nebo ne, 80% úvěru prochází v Evropě přes banky, takže pokud chcete zvýšit úvěry, tak musíte jít cestou bank. Nemáte na výběr. Jak chcete jít přes banky? Usnadníte jim podmínky, to je první cesta, a druhá cesta je cestou explicitních žádostí, nejen doporučení tentokrát, protože program TLTRO je jiný než LTRO z roku 2012. A tyto půjčky jsou explicitně zacíleny na reálnou ekonomiku. Bude zde benchmark v následné operaci. Bude zde řada čtvrtletních operací v příštích eh, dvou letech, kdy si banky budou moci půjčovat za naše obzvlášť nízké sazby a budou muset půjčovat reálné ekonomice v porovnání s určitým benchmarkem. Pokud eh, to neudělají, pokud nevyplatí nebo nepůjčí reálné ekonomice, tak budou muset vrátit to, co si půjčili. A to bude platit pro ty první dvě tranše, a my to budeme ověřovat. Takže to zaplatí, nebo vrátí, splatí zpátky. Další věc. Nahrazují jednu věc druhou? Možná. Znamená to, že nebudou půjčovat? Ne. Budou moci půjčovat později. Takže to je velká změna v porovnání s tou předcházející operací, kdy jsme řešili specifické problémy s financováním a snažili jsme se zabránit katastrofě v bankovním systému v roce 2012. Teď chceme řešit financování reálné ekonomiky, půjčování reálné ekonomice, takže v tomto smyslu je to odlišné a jsou zde specifické požadavky pro banky, které oni musí splnit. Samozřejmě nemůžeme tento program posuzovat o samotě, protože bude kombinována s ABS a krytými dluhopisy. Proto tedy jsme hovořili jen o jednom čísle, ale to je nedostatečné, protože to bude součet všech těchto programů, který povede k tomu, že nám naroste rozvaha. Takže musíme počkat, než vyneseme soud nad těmito programy. Když jsme nebo když přijímáme rozhodnutí v oblasti měnové politiky, když já je přijímám, tak nemyslím na své přátele v City nebo na Wall Streetu myslím na evropské občany a na náš cíl, který máme zachovat cenovou stabilitu, zvýšit eh, úroveň inflace na necelá 2%. Myslíme na růst, eh, na zaměstnanost a hlavně na nezaměstnanost. Takže tady vůbec nejde o Wall Street nebo City. Vy jste se ptal na rozdělení nebo oddělení bankovní činnosti a a, a trhem, tržními operacemi ECB dokončuje stanovisko, které bude brzy vydáno. A pokud jde o tu daňovou politiku, myslím, že jsem o tom hovořil už poměrně rozsáhlé a můžete se taky přečíst moji řeč se z Jackson Hallu, je pořád na webu. Děkuji a za nezařazené Geros Anemans. Okay. I'll speak Dutch, uh, Mr. President. Já budu hovořit nizozemsky, pane předsedo. Já bych vám chtěl eh, položit otázku ohledně eh, programu eh, ABS, ohledně toho, jaké techniky chcete přesně používat k tomu, abyste napravili ty programy TLTRO, které nebyly příliš úspěšné. Zdá se, že je tu dost likvidity a levných peněz, ale problém s eurozóny je mnohem větší, že je to zkrátka strukturální nedostatek důvěry v budoucnost. Banky si půjčují peníze, ale nepůjčují je dál. Hodláte kupovat tranže ABS? Já vím, že pan Dijsselblum říkal, že to není možné, e, pokud si to pamatuji dobře. V během finanční krize je to daňový poplatník, e, kdo e, za všechno platí. Takže v podstatě pouze přiléváte olej do ohně. A přispíváte k té destruktivní krizi Takže eh, takže naprosto vylučujete eh, jakékoliv eh, záruky, nemůžete aplikovat ty operace v různých členských státech různě. Tyto a programy ABS jsou ovšem známy jako šířitele subprime instrumentů v minulé finanční krizi. Děkuji vám. K té první otázce. Já jsem eh, končil svůj eh, úvodní projev eh, těmito slovy, že krize bude překonána teprve, když se navrátí plná důvěra do reálné ekonomiky, takže na tom se shodneme. A e, zejména, e, až se navrátí schopnost a ochota firem riskovat, investovat a vytvářet pracovní místa. A to e, se zakládá na celé řadě faktorů, včetně naší měnové politiky, ale také, což je důležitější, na implementaci strukturálních reform, zachovávání důvěryhodnosti fiskálního rámce a posílení řízení eurozóny. Eh, k tomu druhému bodu. Eh, já už jsem vysvětlil, proč si myslíme, že, EB, eh, e že ABS a jeho typy a komponenty, které chceme kupovat, nejsou klasifikovány jako nebezpečná aktiva, ale bezpečná aktiva. A dále, pokud jde o mezaninové tranže, tak nebudeme kupovat mezaninové tranže bez patřičné státní záruky. Eh, další eh, bod je BlackRock, to nevím, jestli byl šiřitel eh, subprime, subprimeu, nicméně my využíváme BlackRock jakožto poradce, který pomáhá ECB e s tvorbou programů, na čemž není vůbec nic dalšího, protože podobně to dělala i americká Federal Reserve před čtyřmi lety. My nevyužíváme BlackRock k tomu, aby vykonávali transakce, aby skupovali tato aktiva. Takže jejich funkce je čistě poradní a my si dáváme velký pozor na to, abychom eh, se vyhnuli všem možným střetům zájmů. Děkuji. Děkuji. Tím jsme dokončili eh, první kolo eh, otázek eh, za politické skupiny a nyní prvním řečníkem z druhého kola bude náš místopředseda Markus Ferber. Děkuji. Já nevím, jestli teď mám mít soucit, anebo jestli mám uvažovat o tom, jestli nemám nechat mluvit někoho jiného, protože všichni tady neustále říkáme, že musí pokročit reálná ekonomika, k tomu musíme mít k dispozici věci, eh, levné peníze eh, a tak dále. Ne, já nejsem ze zelených. Samozřejmě, že ne. To, to nikdy, to se nikdy nestane. Ale děkuji za pozvání. Už několik let propagujete to, že je potřeba do ekonomiky dostat eh, výhodné peníze a když se podíváme, tak eh, vy zatím z toho plyne dojem, že jste spíše přepobítkovali tu ekonomiku eh, a uh, provedli jste podobná opatření v dalších bankách, které jsou v nouzi v Evropské unii, například v, uh, ve Velké Británii. Vy nám vyprávíte pouze o výhodách, ale jaké budou vedlejší účinky a uh, dopad na životní podmínky? Budou se banky chovat tak, jak, se, eh, jak očekáváte, nebo ty peníze odtečou do eh, oblastí, které nemají s reálnou ekonomikou a tím pádem tvorbou pracovních míst nic společného? Já mám trochu pocit, eh, že ty vedlejší účinky obsažené v těchto politických rozhodnutích bychom měli spíše zkoumat. Prozjišťujeme, že není příliš velká poptávka eh, po úvěrech v reálné ekonomice v některých zemích. To znamená, že dávat k dispozici kapitál, eh, to není problém, ale je zapotřebí, aby byla dostatečná poptávka v reálné ekonomice. Eh, takže proto eh, k těm vedlejším účinkům, eh, jak je to s tou, jak je na straně poptávky vůbec možné vytvořit rozumné struktury, eh, které by zajistily, aby ty peníze, které jsou tak výhodné, jak ještě nikdy byly opravdu k dispozici v reálné ekonomice, jinak z toho bludného kruhu nikdy nevybředneme. My eh, nadále eh, provádíme tu akomodativní měnovou politiku a eh, budeme v tom pokračovat ještě velice dlouho. Ale také Eh, uvažujeme tak, že když srovnáme naši měnovou politiku s měnovými politikami dalších jurisdikcí, dalších zemí, tak naše měnová politika eh, je eh, čím dál různorodější. To znamená, že my i nadále hodláme expandovat a to poměrně dlouho. Zároveň e, jsme ale neustále ve střehu a uvědomujeme si, že by to mohlo e, vyvolat rizika pro finanční stabilitu. E, proto si klademe otázku, vidíme v eurozóně nějaké známky těchto rizik? Existuje jedna zajímavá analýza, která e, byla vydána Mezinárodní bankou v Bazileji asi před dvěma týdny a ta ukazuje, že je pravda, že e, volatilita je na historickém minimu a e, rizika se snížila tak, jak to nikdo neočekával. Ale zároveň v eurozóně, možná, že v jiných jurisdikcích ano, ale v eurozóně není ta situace, kdy eh, sílící eh, pákový eh, efekt z bankovních úvěrů v kombinaci s nízkou volatilitou a nízkým rizikem by mohl být počátkem bubliny v některých sektorech. To v eurozóně nevidíme. A když se podíváme na různé segmenty finančního trhu v eurozóně, Eh, tak tam nevidíme žádné zvláštní významné známky. Eh, a pokud bychom je viděli, tak by, byly, tak by šlo pouze o lokální jevy. A abychom se vypořádali s těmito lokálními jevy, budeme muset e, využívat našich makroopatrnostních nástrojů a e, ne instrumentů měnové politiky, které jsou pro celou e, eurozónu. Ale nic takového jsme zatím neviděli. To je potřeba říci. Dále jste se ptal ještě na něco, nebo to bylo všechno? Já jsem se ptal, jestli je opravdu nějaká šance, že bude poptávka po e, půjčkách a e, úrocích. Já si myslím, že problémem není nedostatek peněz, ale nízká poptávka. E, ano, to máte naprostou pravdu. Máme problém s poptávkou. Chceme zajistit, aby byly podmínky financování takové, aby, až nastane poptávka, abychom byli připraveni. Eh, také eh, určitým pozitivem je, že tyto lepší podmínky financování eh, si najdou cestičku celou až ekonomikou, protože před polovinou roku 2012 se stalo to, že přicházela eh, jedna krize financování za druhou a eh, úrokové sazby eh, ohromným způsobem vzrostly a došlo k tím pádem k fragmentaci bankovního sektoru v eurozóně. A to má počátek v té krizi v roce 2012, která stále ještě trvá. Celá řada indikátorů je ovšem povzbudivá, pokud jde o odstranění této roztříštěnosti. Ale je samozřejmě zapotřebí vyšší poptávky a měnová politika proto pouze nastavuje podmínky. Potom bude na dalších politikách, e, které mají roli e, stimulovat poptávku. Děkuji. Děkuji, Jakob von Weizsäcker. E, děkuji, pane předsedo. Eh, já bych se chtěl zeptat na banky. Vy jste už říkal, eh, jak dávat pobídky bankám prostřednictvím konkrétních žádostí. V březnu 2010, eh, když jste byl guvernérem italské banky, jste vznesl takovýto konkrétní požadavek. Oslovil jste italské banky s tím, aby škrtali dividendy a své kapitálové základy. ECB e bude mít funkci dohledového orgánu nad evropskými bankami a proto je mi záhodou, že ECB ECB zatím ještě netlačí na zmražení dividend u velkých evropských bank, protože stále ještě e, jsme uprostřed krize finančního sektoru. Tak proč to ECB stále ještě neudělala? E, proč se ECB nesnaží uvalit zmražení dividend na banky? A ptám se na to, já, nevím, čísla vypatrně ano, ale ptám se na to zejména v kontextu toho, že dosud banky poměrně e, málo se snaží zmrazovat čerstvý kapitál před zátěžovým testem. A další otázka vás to patrně nudí, ale chci se k tomu ještě vrátit. A sice eh, ABS. Já se musím přiznat, že já tomu pořád ještě úplně nerozumím eh, jestliže kupujete eh, tranže ABS, které jsou zcela bez rizika, tak nechápu, jak to pomůže úvěrovým kanálům. A zároveň, protože jde o poměrně e, omezený segment, e, nechápu, e, jak chcete dosáhnout objemů, které by ovlivnily další kanály, jako je kanál směných kurzů. Takže já pořád přesně nerozumím tomu, jak to má fungovat. To jsou moje dvě otázky. K té první otázce. Eh, pravomoce ECE eh, e, eh, nejsou tedy pravomoce dohledové v tomto ohledu. ECB, e až se ujme dohledových pravomocí, bude v pozici, kdy bude moci požadovat škrty v dividendách, škrty v platech, tak jak já jsem to požadoval v italské bance, to máte pravdu. A bude také moci využívat zisků k posílení vlastní kapitálové báze. Ale do té doby, dokud ECB, do té doby zatím ECB nemá nemá tyto pravomoce. Takže zatím je to na národních dohledových orgánech. E, mimochodem některé z nich udělali přesně to, e, co tady propagujete a jiné ne. To velice záleží na e, různorodosti situací v jednotlivých státech a v jednotlivých institucích. K té druhé otázce. Vy jste zmínil vlastně dvě věci nebo tři. E, za prvé, e, jak může nákup pouze seniorních tranží e, dokud nějaká vláda nebo stát neposkytnou záruku, bude moci vytvořit volný prostor v bilancích bank. To je částečně pravda, ale není to úplná pravda. Kapitálové Výdaje u méně rizikových částí jsou mnohem nižší než u e, mezaninových tranží, ale nejsou nulové. E, takže e, do určité míry to bude mít efekt na straně kapitálu. Na straně financování ten efekt bude samozřejmě doplňovat účinek TLTRO. A pokud jde o to financování, tam bude ten efekt záviset na velikosti trhu. Eh, není zcela zřejmé, eh, jaká bude velikost trhu, eh, se kterým budeme mít co dočinění, protože když se na to podíváte, tak máme poměrně velký trh, ale eh, rozhodli jsme se, že nechceme eh, brát eh, série ABS, které nesplňují naše podmínky, protože my chceme, aby byly jednoduché, aby byly transparentní, aby obsahovaly půjčky do reálné ekonomiky a tak dále. To potom zredukujeme a ptáme se, kolik z toho zbytku, který je pořád ještě velký, je na sekundárním trhu a kolik toho drží investoři. A značnou část, značná část tohoto je v držení investorů. Takže jestli e, náš vstup na tento trh rozšíří e, sekundární trh a přesvědčí e, investory, aby obchodovali s těmi částmi, které drží, to je ta otázka. My si myslíme, že velikost trhu odpovídá naší iniciativě. A konečně jste se ptal, e, jaký bude e, efekt tohoto programu na směné kurzy. E, jak víte, tak ta, problémy směných kurzů jsou velice delikátní, protože v rámci G20 se snažíme jednat se směnými kurzy jakožto s otázkami společného zájmu. A já říkám opakovaně, že směné kurzy nejsou naším politickým cílem, nicméně jsou velice důležité pro stabilitu cen a pro růst směné kurzy oslabují za posledních šest měsíců. Děkuji. Děkuji vám, Alen Lamasur. Prezident. Děkuji, pane předsedo. Pane prezidente, byli jsme na zasedání G20. Už šest let G20 existuje. Byla vytvořena na začátku finanční krize, kterou vyvolala subprime, subprime krize. Můžete nám říci, jaké úsilí vynakládá mezinárodní společenství a Evropská unie, v jakých oblastech eh, tedy jsme hodně pokročili a v jakých oblastech jsme teď lépe vybaveni, abychom eh, předcházeli systémovým rizikům, jako jsme zažili v roce 2008, a abychom našli financování pro reálnou ekonomiku. Děkuji. It's, it's kind of a coincidence the fact you are asking. To je taková náhoda, že v podstatě e, se ptáte na to, co, čeho se týkala poslední G20. Ale poslední schůze G20 kladla důraz zejména na dokončení finanční e, regulace, která začala v roce 2008. A e, pokud vím, tak se poměrně hodně diskutovalo o tom, jak obnovit růst v G20. K tomu prvnímu bodu bych chtěl říct, že skupina eh, G20 eh, je eh, velice vhodná k podporování pokroku a tvorbě nových finančních nařízení, které přinesou finančnímu trhu, eh, bankéřům a investorům více eh, odolnosti proti budoucím krizím, které jsou možné vždy. Takže eh, na této frontě jsme dosáhli značného pokroku, ale zatímco Zatímco v tvorbě jsme dosáhli značného pokroku, tak v implementaci pouze pokroku omezeného. A pokud jde o návrat důvěry ve finanční trhy, tak eh, taková ta atmosféra eh, naléhavosti, eh, která by přiměla všechny dohledové orgány, aby se k sobě vzájemně přiblížili a vytvořili vlastně globální finanční regulaci, tak tato atmosféra do jisté míry polevila. Takže to jsou hlavní výsledky eh, G20 a je velice dobře, že tato skupina eh, se zabývá těmito problémy a že volá po pokroku v této oblasti. A dále se eh, tam diskutovalo, myslím, že v Austrálii to bylo, se diskutovalo o, o správných ekonomických politikách pro růst. Eh, Toho se také týkala eh, otázky koordinace ekonomických politik a vcelévání eh, pozitivních efektů našich politik do ostatních částí světa což je téma, které má v diskuzích G20 čím dál větší význam. Děkuji. Alessia Moska. Děkuji, pane předsedo. Pane prezidente Draghi, děkuji za tuto příležitost chci vyjádřit znepokojení ohledně efektivity měnové politiky a dopadu měnové politiky na reálnou ekonomiku a na potřebu větší koordinace mezi měnovými politikami, strukturálními reformami jednotlivých států a veřejné působení na agregovanou poptávku. Má otázka je následující. Zahujeme novou fázi evropské politiky, máme plán financí, financování, který by měl být podrobně představen v následujících týdnech. Mě by zajímalo, jaké podle vás budou priority pro tyto investice. aby nedošlo k takovému zpomalení. A dále tedy v Jackson Hall i v Miláně jste hovořil o depresivním dopadu vysoké úrovně nezaměstnanosti na měnové politiky. A z tohoto hlediska se ptám ve světle malých výsledků různých akcí proti nezaměstnanosti, zda se neklademe otázku, zda by se ten přístup neměl změnit. A zda ten návrh Evropské asociace boje proti nezaměstnanosti, který je úplně jiný, má jiný dopad, protože bude mít eh, dopad na národní asymetrie, zda by nebyl vhodný. Děkuji. To jsou e, otázky, e, které mají velmi široký záběr a částečně jdou nad rámec mé kompetence, ale samozřejmě e, jednou z obětí krize byly investice, a to jak investice soukromé, tak veřejné. Dnešní investice celkově jsou na agregované úrovni v poměru k HDP e, na takové úrovni, jaká tu nebyla e, několik desetiletí. I státní investice jsou nyní velice nízké a to z jednoho prostého důvodu, protože e, vlády a státy musí konzolidovat své rozpočty a proto jednají ve spěchu, v, v nouzové situaci a dělají tedy to, že zvyšují daně a škrtají investice. A všechno toto, když se skombinuje v okamžiku krize spolu s, se ztrátou důvěry e, soukromého sektoru, e, vedlo ke značné nezaměstnanosti. Takže ten cyklický faktor nezaměstnanosti v eurozóně vždycky říkáme, že je strukturní, že máme strukturní překážky pro tvorbu pracovních míst v eurozóně. A to je do velké míry pravda, ale jde tady o cyklický faktor, eh, který eh, je třeba eh, odstranit. Návrat k investicím je velice důležitý, proto se často hovoří o fiskální konzolidaci příznivé pro růst. A tento návrat k investic by měl jít ruku v ruce s akcemi, které by eh, měly za cíl posílit důvěru soukromého sektoru ve, v budoucnost ekonomiky. Děkuji vám. Děkuji, Werner Langen. Eh, děkuji, eh, pane předsedo. Eh, pane Draghi, vy jste před dvěma lety v Londýně jasně prohlásil, že spekulace eh, na úrovni státu ze dne na den eh, skončí. Eh, já se nechci ptát na M1 a M3, což jsou indikátory chybějící důvěry nebo strukturálních slabin. Mně, se, mně jde spíše o to, zda, jak, jak hodnotíte různé měnové politiky USA a Evropy vy jste dále snížili eh, úroky a nyní chcete zahájit e, nákupní program a já se chci zeptat za A na mezinárodní e, účinky takovýchto protichůdných politik. E, neměl by, neměla by nastat alespoň nějaká přechodná doba, jak to hodnotíte? A za druhé, zamýšlí se ECB nad tím, že ne až 2016, ale už dříve změnit svou politiku a za třetí, jak v této souvislosti eh, hodnotíte eh, eh, aktuální slabost eura vůči dolaru, které kleslo za poslední tři měsíce a zatím jste ne, dosáhli rovnovážného kurzu mezi, eura, mezi eurem a dolaru. nechcete nízkým úrokem zabránit odchodu investorů do dolarového prostoru? Eh, já bych od vás rád slyšel nějaké vyjádření na toto téma. Co očekáváte, čeho se obáváte a tak dále. Děkuji. Děkuji. Eh, k té první otázce. Když různé oblasti světa, zejména velké oblasti eh, jako Spojené státy a eurozóna, mají rozcházející se měnové politiky, tak eh, na obou stranách Atlantiku bychom měli pozorně sledovat, co se děje na straně druhé. a oznamování eh, těch, aby, aby oznamování našich rozhodnutí eh, nevedlo k nežádoucím pohybům na trhu a nezamýšleným následkům, eh, které by mohly přinést, a v podstatě už se to stalo poměrně nedávno, přinést určitá narušení podmínek na trhu. Takže i my eh, v ECB a ostatní kolegové po celém světě si velice dobře eh, uvědomujeme, že eh, rozhodnutí je třeba přijímat velice pozorně a také je potřeba je opatrným způsobem sdělovat. Naším úmyslem samozřejmě je vyhnout se nežádoucím a nezamýšleným turbulencím a narušením eh, trhu. A zatím eh, se nám to daří tak, eh, jak chceme. Druhá otázka se týkala toho, kdy ukončíme tuto rozvolněnou měnovou politiku. A to bude tehdy, kdy naplníme náš mandát. Čili až navrátíme inflaci na úroveň těsně pod dvěma procenty. To je primární, ne jediný cíl, který máme v současné době. Je to dokonce zakotveno ve smlouvě jako náš primární mandát. A e, podle našich prognóz e, naše měnová politika zůstane e, volná a velice akomodativní ještě velice dlouho. Já už jsem několikrát hovořil o možných vedlejších účincích těchto politik, zejména e, pokud jde o rizika pro finanční stabilitu, e, takže e, to nebudu opakovat. Ale velice pozorně to sledujeme. Nechceme v žádném případě propadat přílišnému uspokojení. A Dále jste se ptal na kurzy a jak už jsem říkal, pro centrální banku e, velké jurisdikce je velice těžké e, se vyjadřovat e, ke směným kurzům. My kolektivně v G7 a G20 a v příslušných prohlášeních o, cen, o směných kurzech jakožto předmětech společného zájmu je pro mě velice obtížné se k tomu vyjadřovat. Ale zpátky k vaší první otázce. Ano, naše, měnová politi- naše měnové politiky se rozcházejí a ještě dlouho se rozcházet budou pokud oživení v USA bude pokračovat a inflace vzroste k požadovaným cílům, zatímco v našem případě všechno jde mnohem pomaleji. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo Ola Ludvigson. Tak Ferudet. Děkuji vám za slovo. Jsem rád, že jste sem přišel, pane Drági. Ten soustředit se na význam nezaměstnanosti, pro měnovou politiku. Eh, o tom jste hovořil eh, mimo jiné v Jackson Hall. Eh, já si myslím, že je velice dobře, že, nezaměstnanost, že nezaměstnanosti se dostane takovéto pozornosti. Víme, že nezaměstnanost je, Eh, je tedy strukturní nezaměstnanost je velice vysoká. Myslíte si, že je možné, aby ECB eh, e dosáhla inflačního cíle těsně pod dvou pod dvěma procenty s takovouto úrovní nezaměstnanosti, anebo se musí markantně snížit nezaměstnanost, aby bylo možné udržitelným způsobem dosáhnout cíle. E, jak velký význam má pro inflaci to, že nezaměstnanost tlačí dolů platy a poptávku? Děkuji vám. We um, Now, this is a, a very... To je velmi důležitá otázka pro vedení naší měnové politiky. A na tuto otázku existují alespoň dvě odpovědi, které se navzájem doplňují. V roce 2011 byla inflace 3% a teď je žádná celá 4%. A my se ptáme, jaké jsou příčiny tohoto poklesu. Dvě třetiny tohoto poklesu v té první části tohoto období od roku 2011 do konce roku 2012 byly příčiny tohoto poklesu. Především tedy cena ropy, pokles ceny ropy a pokles ceny potravin. A pak zde byl i třetí důvod, a který se ale objevil až později na konci roku 2012 a v roce 2013 a to byl fakt, že v mnoha zemích, ve všech zemích programu relativní přizpůsobení cen, to znamená obnova konkurenceschopnosti, vyžadovala snížení cen, ale to bylo dlouhodobě moc vysoké. A to samozřejmě způsobilo nebo zapojilo se také, přispělo ke snížení inflace. A později byl tento účinek ještě posílen. I v dolarech cena ropy a cena potravin tedy nešla příliš dolů, ale bylo to tedy ještě podtrženo právě vývojem směného kurzu. A to tedy vedlo globálně k poklesu inflace. Mezitím samozřejmě velmi vzrostla nezaměstnanost a agregovaná nezaměstnanost v eurozóně. Takže je jasné, že nezaměstnanost a slabá poptávka, která s tím jde ruku v ruce, přispívá k tomu, že inflace zůstává na nízké úrovni. Často se nás ptají, jak je možné, že jste přecenili inflaci, naše modely přecenili inflaci už několikrát. Vždycky jsme je odhadli na příliš vysoké úrovni a důvodem je to, že všechny ty modely mají určité předpoklady ohledně cen ropy, cen potravin, směných kurzů. Takže tyto nadměrné odhady byly způsobeny předpoklady ohledně těchto faktorů, které nebyly správné. Když se tedy vrátíme zpět a podíváme se na naše chyby, tak ještě do nedávna bychom řekli, že tyhle ty chybné prognózy byly především způsobeny chybami v našich předpokladech. Později, teprve tedy nedávno, máme určité procento, asi 20 chyb způsobeno jinými faktory, také jinými faktory, a jedním z nich je opravdu nezaměstnanost. To je další důvod, se domnívat, že nezaměstnanost sehrává svou roli v tom, že udržuje inflaci na nízké úrovni. Děkuji, Brian Hayes. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, pane prezidente Draghi, v našem výboru. Mám dvě otázky. Můžete nám vyjasnit ABS a užitečnosti ABS pro banky? které, jak správně říkáte, představují 80 všech půjček v systému. I u těch bank, které prošly zátěžovými zkouškami a jsou dobře kapitalizovány, může mezaninové financování zahrnovat také hypotéky, tracker mortgages. Vy jste se zmiňoval o hypotékách obecně. Mohou být také tyto hypotéky, tracker mortgages považovány za mezaninové financování? A druhá otázka. Od našeho posledního setkání ve Štrasburku jste možná viděl rozhodnutí irského parlamentu vést veřejné vyšetřování ohledně finančního kolapsu v Irsku. Samozřejmě budou předvoláni svědkové, politici, regulátoři, banky a také ECB. Bude ECB hrát nějakou smysluplnou úlohu v tomto veřejném vyšetřování? Zohledem na to, že váš předchůdce, pan Triše, se odmítnul takového vyšetřování zúčastnit a odmítnul podat svědectví v takovémto šetření které brzy tedy začne vést irský parlament. Pan Triše byl tehdy veřejným úředníkem. Jednalo se o 64 eh, milionů, o kter, miliard, tedy o které eh, přišli daňoví poplatníci kvůli této eh, bankovní záruce. Takže jakým způsobem se k tomu postavíte vy? Děkuji. Děkuji. K té první otázce? Nevím zda trackerovou hypotéku do toho začleníme. Já vám poskytnu odpověď později. ABS, které budeme mít, určitě zahrnují hypotéky. Otázka je, zda tímto způsobem přispějeme k nemovitostní bublině. Odpověď je, že ne, ne nutně, protože děláme vlastně prostor v rozvahách bank, protože vykupujeme tyto rezidenční ABS, to znamená, že banky hned vlastně vyplní to volné místo stejnými půjčkami rezidenčnímu sektoru, takže si myslíme, že se to neprojeví na těch cenách nemovitostí. A druhá věc, a druhá otázka, zatím nemám odpověď, musím se nad tím zamyslet, budeme o tom diskutovat na radě guvernéru ECB, zatím jsme o tom ještě nediskutovali. A jaký je váš názor k tomu, jak se k tomu tedy postavil pan Triše, že nechce se zúčastnit tohoto rozhodování, nebo tohoto vyšetřování, když byl tehdy v pozici, která měla centrální význam? můj názor není důležitý. Tady jde o názor celé rady guvernérů a my jsme o tom zatím ještě nediskutovali. Takže možná na příštím zasedání vám budu moci na tuto otázku lépe odpovědět. Děkuji. Hokbaje. Děkuji, pane předsedo, pane prezidente. Tři stručné otázky. Já bych se vrátil k tomu, co jste říkal. V Jackson Hall hovořil jste o zaměstnanosti, o politice poptávky a nabídky v eurozóně i v členských zemích. Pokud jde o tu nabídkovou stranu, tak vidíme, jak je to důležité, aby se zvýšila konkurenceschopnost podniku, ale mohl byste být explicitnější k politice poptávky? Tam by nás zajímalo, uh, co si myslíte? Myslíte si, že Německo zde má poměrně zajímavý manévrovací prostor, například mzdové vyjednávání, které by mohlo umožnit větší navýšení platu, mohla by třeba německá vláda přijmout nějaká opatření, aby podpořila eh, místní konzumaci. Mě by zajímala vaše pozice, protože Vím, že máte specifická doporučení pro jednotlivé země EU. Druhá otázka. Já se chci vrátit k tomu, co říkala paní Moska, veřejné investice. Vy říkáte, že většina států zvyšuje daně a snižuje veřejné investice. Já souhlasím s vaší vizí, ale myslím, že to souhlasí také statistickými pravidly Evropy a především eh, povinností řídit se normou z roku 2010 Eurostatu. Když se na to podíváme, tak vidíme, že nic nemůže být zaúčtováno jako majetek a že tato pravidla vůbec neberou v úvahu ten kumulovaný bonus, který může mít třeba na regionální nebo místní úrovni. Třeba v mé zemi Belgii je to asi 50% a veřejná investice pro Belgii, ale je to pouze 7% globálního veřejného dluhu. Takže nemyslíte si, že pokud chceme, aby investiční eh, plán 300 miliard euro proběhl co nejlépe, odlišit mezi produktivními investicemi státu nebo a eh, místních orgánů a běžných eh, výdajů, operačních výdajů. A třetí otázka, která je trochu techničtější, se týká bail-in, povinnosti bail-in Mělo by to platit od 1. ledna 2016. Nemáte strach, že členské státy budou muset přijmout jiné praktiky, pokud jde o bail-in těch eh, seniorních eh, eh, financí. Nemyslíte si, že by se některé státy dostaly do křehčí pozice, že by to nepůsobilo problémy do budoucna? Děkuji. Uh, in, indeed, uh, indeed. Uh, for, uh, for monetary policy to, uh... Aby měnová politika splnila svůj cíl a zvýšila inflaci na necelá 2%, tak v této situaci měnová politika sama o sobě nestačí. Budeme potřebovat i další politiky. Já jsem se o tom zmínil už v té předcházející řeči, jak si vzpomínáte. A některé z těchto politik souvisí s tím, že se dají nové politiky rozpočtu a navýší se investice. A zde musíme rozlišovat mezi zeměmi, které mají fiskální prostor a zeměmi, které nemají fiskální prostor. Jak jsem říkal předtím, Evropská rada doporučila nebo vynesla takzvaná zvláštní doporučení pro jednotlivé země, kde byly doporučovány určité politiky v tomto ohledu a ty země, které nemají fiskální prostor, musí dát nové priority složení svému rozpočtu s cílem stimulovat produktivní investice a zároveň snížit eh, ty běžné neproduktivní výdaje. Pokud jde o bail-in eh, jednotlivých kategorií dluhu. Myslím, že začínáme tedy v roce 2016. Teď si nespomínám, jestli to byl rok 2016 nebo 2015. Ta, ta směrnice Bank Resolution Recovery Directive stanoví jednotlivé kategorie těchto dluhů, takže tam teprve bude řečeno to poslední slovo. Znamená to, že trhy a banky k tomu přistupují poměrně sebevědomně. Neviděli jsme na trhu žádnou paniku v souvislosti se zavedením těchto nových pravidel. Děkuji. Děkuji. A nyní náš poslední řečník Georgios Christos. Děkuji, pane předsedo. Rád bych také poděkoval panu Dragimu za to, že přišel mezi nás a mám dvě otázky. Jedna se týká situace v Řecku a druhá se týká širších evropských zájmů. Řecká vláda říká, že Řecko nepotřebuje další balíček od evropských věřitelů a jsme ochotní jít cestou Irska a Portugalska a pokryt své potřeby na mezinárodních trzích. Mně se zdá, že pan Draghi by upřednostnil nový balíček podpory, který by šel ruku v ruce s přísnou kontrolou a politiky v Řecku a vyžadujete větší záruky z řecké strany, aby se pomohlo bankovnímu sektoru, poskytovat likviditu reálné ekonomice. A ta evropská otázka je ECB a většina vlád eurozóny jednotná, pokud jde o zvýšení úrovně inflace na roční 2%, protože riziko s nákupem securities a covered bonds je s tím také tedy svázáno, očekáváme nějaké politické tření, které by mohlo v budoucnosti snížit eh, účinnost eh, takto popsané politiky? Děkuji. Thank you. Thank you. Well, first, first of all, let... Děkuji. Chci znovu zdůraznit, že v Řecku ale i ve všech dalších zemích neprobíhá žádné jednání mezi ECB a vládami, žádné smlouvání. My se řídíme svým mandátem a vlády se zase řídí svým mandátem. Měnová politika. No, to skutečné smlouvání nastává jindy. Například eh, jsme slyšeli, že snižujeme pobídky pro vlády, aby prováděly strukturální reformy. Ale tento argument zapomíná na jednu věc, že máme mandát a měnová politika nemá být náhražkou strukturálních reform. Takže je na vládách a já jsem trochu znepokojen, nebo tedy zmaten vládami, které by reagovaly na pobídky v oblasti úrokové sazby. Když ty úrokové sazby eh, neklesají, tak neprovádějí strukturální reformy. Já si myslím, že právě ta rostoucí nezaměstnanost by měla být mnohem tedy větší motivace než eh, desetina procentního bodu, pokud jde tedy o snížení úrokové sazby. Za druhé, ECB a Rada guvernérů bere na vědomí velký pokrok, kterého dosáhlo Řecko, když přijalo celou řadu opatření v oblasti eh, rozpočtu, daňové oblasti, strukturálních reform. To jsme samozřejmě vzali na vědomí, nejen ECB, ale i trhy si toho všimli a odměnili Řecko poměrně mimořádnými finančními podmínkami. Tyto podmínky financování jsou doporučovány, pokud tedy Řecko bude pokračovat ve strukturálních reformách a budou zavádět i další strukturální reformy, které jsou obsaženy v současném programu. Současná situace na trhu pro Řecko i jinde nemůže být chápána jako něco, co se nemůže změnit. Já bych eh, navrhoval, abychom my všichni pokračovali v reformním úsilí a abychom neupadali do nějakého uspokojení. Ta tření, o kterých jste se zmiňoval, to by znamenalo, že zde dochází k nějakým jednáním, smlouváním a to není pravda, protože my máme svůj mandát a vlády mají svůj mandát a budeme se těmito mandáty řídit. A jen bych znovu přečetl jednu část toho, co jsem říkal na začátku. S těmito programy zahajujeme přechod od měnové politiky, která byla zaměřena na centrální banky a teď přecházíme tedy ke větší kontrole naší rozvahy. Děkuji, děkuji panu prezidentovi Dragimu. Myslím si, že to bylo velmi plodné odpoledne a příští měnový dialog proběhne 17. listopadu, takže myslím, že nezbývá než znovu poděkovat panu prezidentovi Dragimu a budeme se těšit na naše další setkání. Děkuji. Um, Can I ask Colleagues, please take seat. Kolegové, prosím, posaďte se. please. Let me first uh, warmly welcome. Uh... Dovolte, abych vřele přivítal pana komisaře Barniera na této výměně názorů Ze všeho nejdříve bych eh, rád vzdal čest vám a vaší snaze dosáhnout toho, aby evropský finanční sektor byl odolnější a také, aby vznikla bankovní unie. Tento výbor a můj předchůdce s vámi velmi úzce spolupracoval já myslím, že toto je vaše poslední vystoupení před tímto výborem ve funkci komisaře a je tedy pro nás důležité poděkovat vám za to, co jste udělal a za tu skvělou spolupráci v minulých letech. As, uh, as uh, announced to you, uh, the Econ Committee jak už víte, výbor Ekon by rád slyšel konkrétně o aktech přenesené pravomoci a prováděcích opatřeních, které souvisí s implementací směrnice o ozdravných postupech a řešení problémů bank a jednotného mechanismu pro řešení problémů a o dalších záležitostech a rádi bychom také diskutovali o dalších eh, důležitých aktech přenesené pravomoci, o jednom, který má být eh, přijat eh, ohledně likvidity a ohledně solvenci 2. Takže jsme velmi rádi, že jste tedy vystoupil před naším výborem v tom prvním volném termínu pro ty přenesené pravomoci. Samozřejmě očekáváme, že pokryjete i další témata, ale obecně jsme velmi rádi, že jste tady. Abychom hovořili o celé řadě témat, ale také, abyste se zúčastnili našeho prvního veřejného slotu pro aktiv přenesené pravomoci. My jsme tento slot zanesli do našeho měsíčního programu, našeho výboru, protože chceme zveditelnit naši, nebo tedy náš podíl v přípravě aktu přenesené pravomoci to je samozřejmě teď prostor pro dialog s vámi, ale my jako výbor budeme diskutovat o aktech přenesené pravomoci ještě zítra, pokud to bude potřeba. Takže zahájíme tuto vyměnu názoru. Ten postup, jak znáte, je následující. Nejdříve pan komisař Barnier bude hovořit eh, zhruba 10 minut a potom budeme mít vždycky 5 minut na otázku odpověď. Pane komisaři, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den vám všem. Má první slova v tomto trochu zvláštním okamžiku, dámy a pánové, protože velmi pravděpodobně se zde setkáváme naposled v této formaci. Rád bych vám v této chvíli řekl, pane předsedo, že se velmi cením těch vašich milých slov, eh, které se netýkají jenom mě jako osoby, ale celého mého týmu, celého generálního ředitelství, které odvedlo skvělou práci. Ale musím říci, že pro tato práci byla velmi důležitá také spolupráce vašeho výboru bez schovývavosti. Někteří poslanci, kteří už tady dnes nejsou, minulý předseda i dnešní předseda, i zpravodajové, které nemohu všechny jmenovat, stínoví zpravodajové, koordinátoři a i vaši asistenti, kteří pracují ve stínu, ale jsou velmi kompetentní, úředníci tohoto výboru. Prostě rád bych poděkoval celému týmu výboru a Adolfovi Barberovi kterému děkuji za velmi upřímné kvalitní vztahy. Když jsem se s vámi poprvé setkal, bylo to 13. ledna 2010 a v návaznosti na G20 v plné krizi, kdy hrozilo, že se eurozóna rozpadne, tak jsem řekl, jakou chci mít tedy cestovní mapu. Žádný trh, žádný aktér, žádný produkt ani finanční sektor se nemůže vyhnout inteligentní regulaci a efektivnímu dohledu. A teď, čtyři a půl roku poté, mám příležitost eh, udělat takovou bilanci bez nějaké schovývavosti. Hodně jsme pokročili směrem k tomuto cíli, i když jsme ho tedy plně nedosáhli. Ale regulace, která byla tedy na počátku této krize je dnes solidnější, efektivnější než v minulosti. Ale ta krize ještě neskončila, i když tedy už eh, ten vrchol finanční krize jsme překonali, ale máme zde i sociální, ekonomické dopady, i politické dopady této krize, které jsou velmi patrné v celé řadě zemí Evropské unie. Já tedy chci říci, že před vámi stojí tři velké výzvy, které budete vy jako zákonodárci společně s komisí a radou muset řešit. První výzva, dámy a pánové, je dohlížet na správné uplatňování již přijatých a odhlasovaných textů. A to není žádná banalita. V roce 2015, tedy příští rok, komise přijme více než 175 opatření úrovně 2 aniž bych počítal z těch 120 eh, textů, které nemají žádný fixní termín a které připravují evropské dohledové orgány. To nejsou žádná podopatření, jsou to důležité modality, praktické modality pro uplatňování a realizaci reform. Samozřejmě důvěra v komisi je důležitá, ale to nevylučuje bdělost z vaší strany. Já vím, že parlament je bdělý a bude velmi podrobně kontrolovat aktiv přenesené pravomoci a prováděcí opatření. Já vím, že tento výbor udělá vše proto, aby to fungovalo a komise naopak pomůže tomuto parlamentu tím, že povede proces přijímání opatření úrovně 2 zcela transparentně a přizve k tomu odborníky z parlamentu už od počátku. Takže to já taky řeknu svému nástupci. Tento cíl plně zapojit parlament je samozřejmě podmíněn správnými postupy. Všechny pracovní dokumenty komise jsou posílány parlamentu a potom zástupce sekretariátu vašeho výboru může se zúčastnit všech technických zasedání s členskými státy a na prvním měsíčním zasedání v červenci vás generální ředitelství informovalo o postupu prací a mé služby jsem vám samozřejmě k dispozici. Pan Garson, zástupce generálního ředitele, je připraven znovu před vás předstoupit a informovat vás o postupu. Já samozřejmě plně spolehám na vaši spolupráci, abychom dokončili single rulebook, v naplánovaném termínu a proto září a říjen jsou rozhodující měsíce, protože komise chce přijmout eh, akty přenesené pravomoci u tří hlavních iniciativ eh, předcházejícího funkčního období. Takže nejdříve kapitálové požadavky 4, to by mělo být přijato Eh, v říjnu, na začátku října. Měly by tam být podrobná pravidla ohledně poměru eh, likvidity, krátkodobé likvidity LCR. Navrhujeme brát v úvahu především bazilická pravidla, abychom lépe vzali v úvahu specifika, evropská specifika a usnadnili financování reálné ekonomiky. Například v tomto aktu uvedeme velmi kvalitní tetrizaci, navrhneme eh, lepší zacházení eh, s hypotékami a úvěry pro malé a střední eh, podniky. Zcela v souladu s politikou koupě tohoto druhu aktiv ze strany Evropské centrální banky. Myslím, že pan Draghi o tom hovořil. Druhý text, Solventnost 2. Na začátku října předložíme akt přenesené pravomoci, který zohlední požadavky parlamentu s tím, že především přizpůsobí pravidla malým podnikům, jako například eh, některé vzájemné eh, pojišťovny a znovu tedy zde bude definice, která bude srovnatelná s tím poměrem LCR. A za třetí komise eh, přijme pravidla ohledně výpočtu příspěvků bank do fondu pro řešení problémů bank. Budeme dohlížet eh, nad tím, aby ty banky měly stejné podmínky a aby to bylo v souladu s potřebou omezit administrativní zátěž a finanční zátěž pro ty nejmenší ústavy. Bude to tedy uděláno paušálními příspěvky. Bude zde šest kategorií malých bank, které budou platit paušální částky podle toho, jak jsou veliké. Náš návrh má také za cíl zabránit tomu, aby jeden subjekt platil příspěvek dvakrát, jednou tedy do fondu země mateřské společnosti a po druhé do fondu v zemi filiálky, ceřiné společnosti. Pokud o přizpůsobení příspěvku riziku, tak vím, že někteří z vás si myslí, že eh, to rozpětí pro riziko 0,8 až 1,5 je příliš omezené. Některé členské státy zase naopak chtějí, aby ten eh, aby to rozpětí bylo ještě menší. Já si myslím, že kompromis je na dosah ruky a já budu společně s vámi usilovat o to, abychom našli tu správnou rovnováhu mezi vašimi požadavky a komentáře, které dostáváme od expertů členských států. Budu spolehat také na vaši podporu, aby ten akt v přenesené pravomoci byl publikován a začal platit v lednu 2015, až vstoupí v platnost směrnice o ozdravných postupech a řešení problému. A my chceme předložit oba dva akty zároveň, a to jak z právních důvodů, protože ten prováděcí akt bude moci být přijat formálně až na začátku listopadu. Ale pokud jde o obsah, tak budeme pracovat na obou aktech zároveň. Kromě uplatňování již existujících textů, to je ta první povinnost a první výzva, je zde i druhá výzva, a ta spočívá v tom, že musíme pokračovat v práci, nestrácet čas, nemít krátkou paměť a usilovat o ty zásadní reformy, které už jsme zahájili a které jsem vám už představil, které jsou v legislativním procesu u vás. Například eh, regulace referenčních indexů, ve skandálních případech manipulace měly velmi konkrétní dopady na sazby, které platili miliony vypůjčovatelů v Evropě. Ten text máte na svých stolech, můžete si ho přečíst. další priorita, strukturální reforma bank, která by nám měla umožnit eh, zabránit tomu, aby byly banky, které jsou příliš velké na to, aby padly, nebo které jsou příliš drahé na to, aby se zachránili z veřejných peněz. My známe případy těchto bank je jich asi 30. Já jsem po zprávě Lukanen předložil eh, dobrovolný a rozumný návrh. Chci veřejně říci, že tato reforma je podle mě úplně zásadní. Je to zásadní krok, který byl přijat po, nebo tedy od roku 2010. Třetí věc, regulace paralelního bankovního systému, takzvaného shadow bankingu. Máme už některé dobře fungující aktéry, ale někam nepokročíme, pokud umožníme těmto stínovým bankám, aby dále fungovaly mimo radar dohležitelů. K shadow bankingu je třeba přistoupit tak, že musíme vzít v úvahu i alternativní zdroje financování, které poskytují reálné ekonomice, takže je zde taková křehká rovnováha, kterou musíme nalézt ve svém návrhu o měnových fondech, jež roli chceme zachovat pro krátkodobé financování, pro financování malých a středních podniků a veřejných orgánů a Zároveň chceme zlepšit jejich stabilitu a jejich profil z hlediska likvidity. Čtvrtý bod. Důležitá reforma pro financování ekonomiky a růstu, to jsou evropské fondy dlouhodobých investic, dlouhodobé investiční fondy, které se chtějí stát referenčními investičními fondy v Evropě pro málo likvidní aktivita, například eh, podíly v podnicích, které nejsou obchodovány na burze, projekty infrastruktury a tak dále. S tímto druhém fondu bude jednodušší získávat kapitál všude v Evropě a investovat do projektů, které podporují evropskou ekonomiku a zároveň Důležité je také završit balíček, který se týká plateb, který by nám měl usnadnit eh, posílit bezpečnost eh, onlineových plateb a usnadnit eh, vstup na trh nových subjektů, snížit náklady na platby tím, že se odstraní bariéra mezi národními trhy díky tomu, že zde bude stanoven strop pro provize. A další věc, jak říkám, nesmíme mít krátkou paměť, nesmíme si říkat, že na finančních trzích eh, je všechno v pořádku. Tam jsou aktéři, subjekty, které jsou eh, velmi aktivní, velmi, struč, velmi rychlé. Trhy fungují mnohem rychleji než legislativa, takže to je právě ta třetí výzva. Jak jsem říkal, musíme zůstat bdělí a připravení přizpůsobit existující rámec. Ta směrnice o platebních službách to je dobrý příklad, protože musí zohlednit změnu v chování Evropanů, protože čím dál více Evropanů používá internet nebo mobilní telefon k nákupům a tito Evropané nechápou, proč na jednotném trhu pořád ještě existují překážky. My jsme hovořili o tom, že ten, eh, ty náklady eh, na rozdrobenost evropského trhu pleteb se odhaduje na 130 miliard eur ročně. Takže tato schopnost přizpůsobit se je nutná nejen v oblasti plateb. V následující fázi není vyloučeno, že se v různých textech objeví nedostatky a my se na to musíme připravit a musíme být také připraveni rychle zvýšit eh, úroveň ambicí některých politických dohod. Například zkušenost nám řekne, zda opatření, která jsme přijali, abychom zvýšili přístup na trh eh, v určitých oblastech, jako například audit, eh, kde ta perioda rotace 6 let, kterou navrhovala komise, byla rozšířena na 10 let. Zda to přineslo své výsledky, nebo zda je to třeba ještě doplnit. První směrnice, o které jsme hlasovali, když jsem přišel, to byla právě směrnice AIFM. V oblasti ratingových agentur budeme muset posoudit dopad nových pravomocí svěřených agentuře ESMA Musíme si také ověřit, že naši partneři přijali adekvátní texty, které jsou srovnatelné s našimi, pokud se to týká například tzv. hedge funds. To je také důležité téma v současném kontextu nadbytku likvidity. Tam, kde se objeví nedostatky, budeme muset upravit naše texty, musíme k tomu být připraveni. Já v souvislosti s tím jsem společně s vámi naplánoval celou řadu přechodných období a revizních doložek a určitě nesmíme váhat je využít v případě potřeby. A konečně objeví se i nové oblasti, kde budeme muset pracovat zavedení nové komise a také z vašeho popudu, z vašeho podnětu. Některé z těchto oblastí považuji za prioritní jako například eh, předcházení řešení krizí v debankovních finančních institucích. Já osobně se také domnívám, že by bylo užitečné zahájit eh, úvahu ohledně toho, zda by nebylo dobré nějaké evropské autoritě, nějakému evropskému orgánu dát pravomoc eh, postihovat eh, porušení veškerých pravidel, které zaručují finanční stabilitu. Myslím si také, že bychom se měli společně zamyslet nad pozicí Evropy, pokud jde o účetní normy. Já jsem za těch pět let strávil hodně času na všech eh, schůzích JASB, které proběhly, ale nedospěli jsme k uspokojivé rovnováze, především pokud jde o vypracování mezinárodních noreb a já si myslím, že ten nástroj, který byl vytvořen pro konvergenci norem, nedosáhl svého cíle a pokud jde o Spojené státy, tak tam si pořád klademe otázku, zda někdy vůbec budou ochotni na tuto konvergenci účetních norem přistoupit. Dámy a pánové, pane předsedo, provedli jsme opravdu podstatnou, převratnou reformu finančních eh, předpisů a šli jsme příkladem na světové scéně. Byla to otázka důvěryhodnosti a efektivity uplatňovat rozhodnutí, která byla přijata na úrovni G20. Ve stazích se třetími zeměmi jsme připraveni, aniž bychom byli naivní, jsme připraveni spolupracovat za podmínky, že tyto třetí země přijmou, a především tedy Spojené státy, ale nejen Spojené státy, že přijmou normy, které budou mít eh, odpovídající kvalitu, srovnatelnou kvalitu. Proto je důležité, abychom eh, my sami vážně uplatňovali naše reformy. Za druhé je nutné upevnit globální spolupráci v rámci G20 a Rady finanční stability. Za třetí také musíme být jednotní v našich bilaterálních diskuzích, musíme být také tvrdí, musíme využít všechny prostředky, které máme k dispozici, včetně udělení nebo odmítnutí rozhodnutí o ekvivalenci. A za čtvrté, musíme využít příležitosti, kterou nám přinesla TTIP, abychom vytvořili rámec spolupráce, která bude zodpovědnější a transparentnější s našimi hlavními partnery Spojenými státy. Já si myslím, že ty informálně, nebo tedy neformálně dialogy, kterých jsem se účastnil, ukázaly své limity, své hranice, takže třeba pokračovat v těch eh, reformách, které byly eh, zahájeny, adaptace, přizpůsobení existujících norem. Já vím, že s tím se určitě setkáte a bok po boku s novou komisí a radou na tom budete pracovat pro mě bylo potěšením spolupracovat s vaším výborem a rád bych vám za to ještě jednou poděkoval. Děkuji. Thank you. Really. Děkujeme vám skutečně srdečně, pane komisaři, za vaše vystoupení. A teď zahajuji diskusi. Jako první Markus Weber. Děkuji vám, pane komisaři. Chci se připojit k poděkování vám za vaši práci. Je, myslím, příznačné, že to, co dělal jeden komisař doteď, budou odteď dělat čtyři komisaři. No, když se podíváme na rozdělení úkolů v komisi, tak eh, je jasné, že vy jste toho udělal skutečně mnoho. Asi si dovedete představit, že teď velice pozorně sledujeme eh, to, jak eh, bude dopadat to, co jsme spolu odsouhlasili za legislativu eh, na té úrovni 1 a jak se to bude vyvíjet na úrovni 2, aby se tak řeklo. Jsou to eh, velmi aktuální věci, které nesmějí zůstat pouze na papíře, ale které se musí skutečně dotáhnout do konce. Ačkoliv eh, tedy to třeba dostane na starost nová komise, tak téma číslo jedna je každopádně bankovní unie a konkrétně eh, SSM a BRRD e je potřeba zajistit, aby tyto dva programy pokračovaly. My jako parlament jsme se angažovali významně na tom, aby se správně vážily rizikové komponenty. To u těchto dvou návrhů eh, není tak úplně uspokojivé zatím a musíme být velmi opatrní při eh, zajišťování rizik, zda například eh, nevytváříme ještě větší riziko v tom procesu zajišťování rizik. Ale to jsou věci, které musíme do detailu rozebrat a vyřešit. Jak víte, řešili jsme spolu různé podrobnosti prostřednictvím dopisů, diskusí a jiných setkání. Byla to velká snaha, kterou, jak doufáme, završíme konkrétním návrhem komise snad ještě tento měsíc. Samozřejmě je potřeba, aby jsme spolupracovali a vyslali jasné poselství v tom smyslu, že tam, kde jsou rizika, tam musí být zohledněna. Musíme eh, takto hodnotit i deriváty, a aniž bych zacházel do podrobnosti, tak jistě chápete, že tím nettingem derivátu nejsme nijak nadšení eh, v tom smyslu, že by to redukovalo riziko. Eh, spíš nám jde o systémy, které se mají stabilizovat sami automaticky ehm, je potřeba i tento princip fungování v hodnocení rizik náležitě zohledňovat. Nicméně eh, myslíme si, že vaše činnost šla správným směrem a doufejme, že v příštích týdnech nebo snad dnech, podle toho, jak to půjde rychle, uvidíme ten nový návrh vaší služby a doufejme, že se na něm budeme moci shodnout. Děkuji vám. Yes. Ano, prosím. Aha, my to normálně děláme po pětiminutových slotech, ale záleží na vás. Já jsem samozřejmě připraven reagovat na tu otázku ohledně rizikových faktorů, ale myslím si, že někdo jiný třeba pohovoří o tom tež, takže možná by bylo dobré se sbírat více otázek. V tom případě Eliza Ferreira. Ehm, merci bien, monsieur le commissaire. De toute... Děkuji, pane komisaři, za to, že jste znovu přišel mezi nás. Děkuji především za tu neuvěřitelnou práci, kterou jste odvedl s celým týmem lidí, který byl neustále k dispozici, velmi ochotný, efektivní a myslím si, že ve velmi obtížném okamžiku našeho života, kolektivního života a života eurozóny se nám podařilo odvést opravdu skvělou práci. A děkuji za to, že jste na toto poslední zasedání přinesl témata, která jsou takovou radou pro tento parlament a pro vašeho nástupce ohledně toho, co tedy nesmíme zapomínat, na co nesmíme zapomenout v naší další práci. Já jsem měla pár stručných otázek. Ráda bych si vyslechla váš názor. První otázka se týká bankovní unie. Tam jsme udělali opravdu neočekávaný krok vpřed. Před třemi, čtyřmi lety jsme si vůbec nedokázali představit, že jednoho dne se dostaneme až sem. V každém případě ta nejsložitější část eh, už je udělána, ale jedna věc eh, se nám ze scénáře trošku vytratila. Společná záruka za vklady. A to by mě zajímalo, jak se na to díváte, protože ještě v roce 2012 ta, eh, ta politika měla tři složky, to byl tedy dohled, potom řešení problémů a společná záruka za vklady. Takže já jsem to pochopila tak, že jsou zde jednotlivé fáze, které jdou jedna po druhé, ale ta poslední zdá se zcela zmizela z politické agendy. Je to i váš případ, protože jste se o tom vůbec nezmínil. Pokud jde o státy a o mechanizmy řešení problémů, tak eh, právě společně s vámi a s radou dokončujeme aktiv přenesené pravomoci. Mě by ale zajímalo, jak se díváte na mezivládní dohodu. Jestli došlo k nějakému pokroku, jestli zde je nějaký kalendář pro ratifikaci té mezivládní dohody, jejímž prostřednictvím bychom měli přenést ty příspěvky z bank, které budou eh, tedy v trezoru jednotlivých zemí do toho centrálního trezoru, abych tak řekla. A také mám strach, eh, že se zapomene na ten slib, eh, který byl velmi formálně a slavnostně složen radou. A sice, že se bude snažit najít úvěrovou linku pro fond eh, na řešení problémů v té první fázi, aby ten fond eh, už ve chvíli, kdy začne fungovat, eh, byl efektivní a že tedy to bude platit po těch prvních 8 let. A potom to poslední téma, o kterém hovořil kolega Ferber a i my o tom diskutujeme. A hlavním problémem je to, zda To, co parlament eh, tedy říkal v té legislativě na první úrovni, ty požadavky, které zde byly, zdá se zohlednili i při vypracovávání těch podrobností. A ten rizikový faktor je opravdu zásadní. Já nebudu zacházet do detailů, detaily znáte, takže Kdybyste nám poskytl aktuální informace o těchto jednotlivých tématech, tak by nám to pomohlo připravit schůzi s vašimi službami. Děkuji ještě jednou a ještě jednou blahopřeji. Děkuji, Eliso. Johan van Oberveld za EKR. Děkuji vám, pane Barnier, že jste přišel a za skvěle dovedenou práci na téma bankovní unie. Já mám dvě otázky. Obě se týkají příspěvku bank. Za prvé, jak komise zajistí, že dvě eurobanky, které mají být malé banky podle definic BRRD a které mají stejný rizikový profil, nebudou nakonec platit různé příspěvky jenom proto, že jedna z těch bank má hlavní sídlo v zemi, eh, která je předmětem procedury excesivního deficitu, zatímco ta druhá nemá hlavní sídlo eh, v zemi, která podléhá takovéto proceduře. Takže otázka je taková, jakou váhu vaše kalkulace přisuzuje rizikovosti hospodářství, ekonomiky, kde nějaká banka funguje. To je tedy první otázka. A druhá otázka, jak zajistíte eh, rovné podmínky co do při- placených příspěvků bank stejné velikosti a stejného rizikového profila, profilu eh, v eurozóně a mimo eurozónu. Děkuji. Děkuji. Za Alde Niels, Niels Torvalds. Děkuji, pane předsedom. A děkuji i vám, pane komisaři, za to, že jste přišel. Hovořil jste eh, o single rulebooku. Já budu eh, navazovat rovnou na tuto otázku, která teď zazněla, ale na trochu jiné úrovni. Eh, eh, týká se to vymáhání poplatků od bank a možnost fragmentace. Dnes některé členské státy mož, umožňují od, odpočet zdaní poplatků bank. Ačkoliv to bude znít jako kliše, tak podstatě hovoříme o tom, že zkrátka některé země bankám ulevují. Mimo jiné je to Švédsko, Francie, Belgie. Nevím, jestli by banky měly přesouvat část těchto poplatků na daňové poplatníky, nicméně ono to narušuje konkurenci mezi bankami. Chtěl bych se zeptat, jestli k tomuto máte nějaké plány, nebo jestli komise má nějaké plány na toto téma. Bez mikrofonu příspěvek? Aha, on mi to někdo vypnul. Zda má tedy komise nějaké plány co do harmonizace eh, v této oblasti, tak, aby se zajistilo, že budou panovat rovné podmínky pro všechny. My obvykle jako politici hovoříme o tom, že je nutné vytvořit schodné podmínky pro všechny, i když třeba pak někdo začne opět pravidla porušovat. Děkuji teď Zague Fabio de Massi. Ja, Dank, Herr Barnier. Děkuji vám, pane Barniere. Ze všeho nejdříve blahopřeji vám k vaší budoucnosti i po komisi. Na začátku jste řekl, že regulace je teď efektivnější, regulace finančních trhů. Ale eh, já jsem četl článek Martina Wolfa ve Financial Times, eh, který upozorňoval na Glass-Steagall Act nebo na Dodd-Frank Act, Eh, ten první měl 37 stran, ten druhý měl eh, přes 800 stran. Já ani nechci začít počítat, kolik stránek má regulace Evropské komise, ale pochybuji, že jste efektivnější. A upřímně jsem velmi skeptický, když se podívám na to, že Juncker eh, teď svěřuje finanční regulaci jednomu bývalému lobistovi z City of London. Eh, podle mě není vyřešen zásadní problém bank too big to fail. A tento problém eh, naopak určuje, zda bankovní unie je přínosná pro Evropskou unii, že bude chránit daňové poplatníky. Já jsem upřímně pesimistický, protože myslím si, že nějaký fond pro záchranu ve výši 550 miliard euro asi nebude dostačující, to jsme konec konců viděli i v krizi a tím pádem není brán daňovými poplatníky brán vážně. Rád bych se vás zeptal na toto. Za prvé, rád bych věděl, zda podle vašich odhadů tyto implicitní refinancování těch bank too big to fail budou vlastně platit, protože oni budou stále považovány za too big to fail a já se chci zeptat, jestli tedy komise má jiná opatření, a nebo zda naopak koncentrace v bankovním sektoru se nezhoršuje. Za druhé, v rámci toho záchranného fondu myslíte si, že máte dostatečně vyřešenou příslušnost k institucionálním e, systémům, to znamená například různé spořitelny, které máme v Německu. A nakonec vy jste hovořil o TTIP, já se chci zeptat, jestli je pravda, že Evropská komise e, eh, jaksi. e, eh, chce používat eh, předpisy pro ceřiné banky bankovních společností, které jsou přísnější v Americe než u nás. Děkuji vám. Děkuji. Za zelené Filip Lamberts. Děkuji. Ze všeho nejdříve bych rád řekl, že mám stejné argumenty jako Fabio Demasi, takže nebudu opakovat eh, to, co zde zaznělo. Pane Barně, vy pocházíte z poslední skutečné monarchie, kterou máme v Evropské unii a přitom nám ukazujete, že je zde vlastně skutečný, skutečná chuť eh, ctít parlament. Je pravda, že vy překládáte velký význam parlamentu, že to z vaší strany nebyla jen simulace, takže za to vám určitě děkuji. Fabio se zmínil o objemu evropské legislativy. A podle mě tento objem je způsoben tím, že čím je zákon složitější, tak tím eh, více možností je tento zákon obejít. A to vidíme nejen u textu legislativy první úrovně, ale také u těch legislativních aktů druhé úrovně. Takže abych upozornila na tři problémy. První se týká BRRD, to je otázka příspěvků bank. My nechceme, aby zde byly banky, které nikdy nebudou tento fond potřebovat, do něj museli přespívat. Takže banky, které představují 85 aktiv, tak budou prakticky držet celý ten fond, to znamená přiměřenou část. Takže ať už je to 1,5 až 3, nevím co, tak v každém případě ten rizikový faktor hraje až druhořadou úlohu v těch příspěvcích bank. A my na to nemůžeme přistoupit a víme, odkud to pochází, od velkých francouzských, německých, španělských, italských bank. Jsou to systémové banky, které se chtějí zbavit části svých povinností. Druhá věc, to je ten poměr eh, likvidity v CRD, v kapitálových požadavcích. Směrnice říká, že by měl obsahovat eh, vládní pomoc, eh, cash a závazky vůči centrálním bankám. Takže Pan komise tam chce přidat covered bonds a z druhé strany také ABS, o kterých už se hovoří několik týdnů a hovořilo se o nich i dnes odpoledne na výboru. Legislativa říká, že tyto poslední dvě věci zde budou moci být považovány za aktiva s vysokou eh, likviditou, pokud je Evropská bankovní autorita uzná jako aktiva eh, s vysokou likviditou a zatím je tak neuznává, takže komise vlastně chce obejít jejich rozhodnutí. A to tež platí pro solventnost 2. I zde vidíme, že oknem se sem dostává něco, co jsme vyhodili dveřmi. Je to vlastně to upřednostňování ABS. Chceme snížit úroveň kapitálu, který je nutný k tomu pokrytí rizika, takže zde hrozí, že zde uh, trošku těmi akty na druhé úrovni oslabíme eh, ten původní poměrně striktní záměr zákonodárce. Takže teď už eh, mám jen potvrzeno to, že z popudu velkých finančních skupin se zde někdo připravuje oslabit tu vaši práci. Děkuji, za EFDD nemáme žádné žádosti o slovo, nevím, jestli někdo chce promluvit, jinak bychom snad mohli dát asi slovo zpět panu Barnierovi. Děkuji, pane předsedo, a děkuji všem řečníkům, koordinátorům a zástupcům frakcí za tuto diskuzi. Vidíte, že horizontálně je zde spousta témat, která se vzájemně prolínají. Nejdříve chci říci Markusovi Ferberovi a Lise Ferreira, že musíme skutečně spustit bankovní unii. Vy sami, nebo sama paní Ferreira jste řekla, že to bylo neočekávané, ten pokrok, kterého jsme dosáhli. Když jsem na začátku řekl, že mou prioritou je vytvořit evropské orgány dohledu, tak jak je doporučeno ve zprávě Žaka Rosière, tak eh, tehdy to bylo zcela nepředstavitelné, že bychom šli ještě dále. V roce 2010 představte si, že máme téměř federalistický přístup integrace bankovního sektoru v eurozóně. To bylo zcela nepředstavitelné. A na základě té prací, těch prací Euroskupiny, Evropské centrální banky a předsedy Barose od dubna 2012, 29. června 2012 bylo přijato rozhodnutí, tak jsme dosáhli opravdu obrovského pokroku. Je třeba vytvořit bankovní unii se všemi složkami a ta bdělost parlamentu, o které jsem hovořil před chvílí, je z tohoto hlediska zásadní. K těm příspěvkům, o kterých jste hovořili, já vám asi nepředložím uspokojivé, zcela uspokojivé odpovědi. Zítra o tom ještě budete moci hovořit s panem Garsonem, budete moci pokračovat v tom konstruktivním dialogu, který jste zahájili zhruba před deseti dny a budete moci zajít opravdu do detailu. Ale k tomu, k těm rizikovým faktorům, o kterých se zmínil Markus Ferber, už ten původní, ten základní příspěvek už ohledňuje riziko protože eh, vlastní mění, čím více tedy vlastního mění banka má, tak tím její příspěvek bude nižší v poměru k její rozvaze. Takže vidíte, že je to jednoduché. Jiné věci jsou mnohem méně předvídatelné a manipulovatelné. Pokud jde o BRD, o kterém se zmínil Filip Lambert, tak eh, po diskusích s experty a s experty z Evropského parlamentu a členských států jsme navrhli čtyři pilíře, na kterých pracujeme. Vystavení se riziku má 50% se čtyřmi ukazateli, včetně RVA, poměr vlastního jmění, ale je to tedy postaveno na roveň, takže má to mnohem větší váhu eh, než v CRD4 a potom fondy nebo prostředky, které jsou k dispozici na Bailin 2, to je rozmanitost eh, různých zdrojů. Za třetí, význam pro finanční instituce a za čtvrté další faktory, ty mají váhu 20%, včetně tradingových eh, aktivit eh, a státních podpor. To je pilíř, který se kalibruje poměrně obtížně ex ante v tom aktu, takže tam necháme větší prostor těm orgánům, které budou řešit problémy. Já sám jsem se zmínil o třech tezích toho rizika, že 1,8 až 1,5 má být tedy to rozpětí, ten základní příspěvek, jak jsem říkal, už zohledňuje riziko. Risk sensitive, já jsem to říkal už ve své předcházející odpovědi, je to jednoduchá formule, bude se podle mě těžko manipulovat. Vím, že vy považujete toto rozpětí za příliš malé, a já jsem navrhl i kompromis, ale mnohé členské státy mají pocit, že je to zase naopak moc velké, takže to budeme muset eh, ještě řešit. Elisa Ferreira se zmínila o záruce za vklady. Bylo by nutné, aby se k tomu tématu vyslovila nová komise. Já chci jen připomenout, že je to jeden eh, prvků blueprintu komise, takže je to velmi důležitá složka celé bankovní unie, na to nesmíme zapomenout. I tam jsme dosáhli společně kompromisu, nebyl ten kompromis celé uspokojivý. Myslím, že nová komise na sebe bude muset vzít v tomto ohledu odpovědnost. Možná paní Ferrerová ještě poskytnu písemnou odpověď ohledně toho harmonogramu ratifikace, protože to teď nemám v hlavě. Nejsem si úplně jist těmi termíny, tak nechci veřejně říkat něco, eh, čím si nejsem úplně jist, takže si to předtím ještě ověřím s radou. A teď navazuji také na otázku pana Demasiho ohledně kapacity tohoto fondu pro řešení problémů. 55 miliard říkáte, že to není dost. Měli bychom dát tomu fondu samozřejmě prostředky k tomu, aby mohl jednat, aby měl tedy schopnost si půjčovat, aby byl věrohodný už od začátku, důvěryhodný, kdy začne fungovat. A bude muset tedy být aktivní na finančních trzích, aby měl tedy dostatečný kapitál. Pan van Overfeld, který asi odešel, položil dvě otázky, takže odpovím velmi stručně. Jak víte, pane Lamberce, správně jste připomněl, já znám parlamentní postupy, takže já vás respektuji. Chceme eurozónu pojímat jako jeden soubor, veškerou tu práci, kterou jsme odvedli na eurozóně nebo bankovní unii, eh, je na tom založen, takže nechceme zde stanovovat parametry pro jednotlivé země. Když zde bude tedy ten příspěvek na úrovni celé bankovní unie, tak eh, to bude mít dopad na národní příspěvky. A v prováděcím aktu musíme najít rovnováhu mezi oběma těmito aspekty. Právě na tom pracujeme. Bude zde tedy základ pro bankovní unii a národní. Takže to je tedy odpověď na otázky pana Van Overfelda. Pan Torvalds mě položil otázku, která se týká textu, kterému jsem přičítal velkou důležitost. A to je základní bankovní účet, ta transparentnost, ochrana nejslabších daňových poplatníků. Otázka se týkala rozdílu se zacházením se spotřebiteli a občany. Ten text už se teď musí uplatňovat. I zde bylo hodně lobbingu proti. Tam to tedy není téma, kde jsem byl vystaven nejagresivnějšímu lobbingu, ale nicméně lobbying tam byl a já jsem jemu čelil za podpory mého kolegy, mého předchůdce pana Kluteho. Hajili jsme tento text, který podporuje bankovní mobilitu, změnu z jedné banky, nebo je přechod z jedné banky do druhé, přístup eh, pro všechny občany k základnímu bankovnímu účtu. V některých zemích to je možné, v jiných ne, ale teď to bude možné všude. A pane Torvalce, otázka srovnatelnosti poplatku. To bude povinné ve všech zemích. Bude povinná internetová stránka, která umožní toto srovnání. Transparentnost to je podle mě zásadní. Když je něco transparentního, tak je možno hned zjistit, zda zde nejsou nějaké neoprávněné výdaje, zda někdo neoprávněně neodebírá nějaké peníze daňovým poplatníkům. Takže Naším úkolem je samozřejmě chránit spotřebitele proti těmto přehnaným výběrům. Děkuji panu Demasimu za jeho přání, které se týká mé další kariéry. Já nezahájím novou etapu svého veřejného života, protože jsem politik, aniž bych se poučil z toho, co jsem se naučil v těch uplynulých pěti letech. Takže já jsem se osobně změnil, pochopil jsem spoustu věcí takže do své nové etapy politického života, pravděpodobně ve Francii, vstoupím s těmi zkušenostmi, které jsem získal spolu s vámi a často díky vám. Klíčem pro mě je, že finance musí sloužit reálné ekonomice a ne eh, nám samotným, jak jsme toho byli svědky uplynulých 20-30 letech. Finance musí být eh, inteligentně regulovány a musí nad nimi být efektivní dohled a musí tedy sloužit reálné ekonomice. Eh, nebudu se zmiňovat o svém nástupci, jenom bych vás žádal, abyste ho posuzovali podle toho, co řekne a také podle toho, co potom udělá, ne podle jeho národnosti. Já sám jsem hodně trpěl tím, jak mě vláčeli tiskem kvůli tomu, že jsem francouz. Já jsem si v archivech uložil všechny ty články o nejnebezpečnější muži Evropy a tak dále. A říkal jsem, ať mě posuzují podle mých činů, takže svému nástupci nemohu popřát než totež. Odpověděl jsem ohledně těch 55 miliard. typ Já bych chtěl, ale američané jsou velmi negativní, aby ten proces finanční regulace, ne tedy ten obsah, ale aby ten proces byl dynamický, aby zde byla společná dohoda mezi Evropskou unii a Spojenými státy, ne aby se snížily standardy regulace, jak jsem slyšel ve Washingtonu, to vůbec ne, naopak. Chceme harmonizovat spíše směrem nahoru tyto standardy, ale abychom eh, dali nový impuls eh, všem rezortním fórům, které nefungují vždy úplně dobře. Já ve Spojených státech eh, jsem se dostal do různých prostředí a já bych byl rád, kdyby tato jednání, která probíhají v různých sektorech, v různých rezortech, získala větší dynamiku, aby zde fungovala jasná, efektivní interoperabilita mezi těmi pravidly, které máme na jedné straně ve Spojených státech a mezi těmi pravidly, na kterých jsme pracovali my tady společně. Pane Demasi, je finanční regulace nyní účinnější? Jak říkám, nechci říci, že jsem se všem spokojen, že jsem spokojen sám se sebou. Zatím jsme ještě neskončili, ani vy jste neskončili. Ty texty začou platit eh, letos nebo příští rok. Takže potřebovali jsme dva, tři, čtyři roky u některých z těchto textů. Myslím ale, že jsme dosáhli velkého pokroku, máme náročnější, přísnější pravidla, orgány dohledu, vlastní mění, které bylo velmi posíleno. Jestli jsme eliminovali veškeré riziko, tak ne, a proto vás tedy vyzývám k vdělosti, abyste byli připraveni přizpůsobit, změnit texty, pokud tam získáte, zjistíte nějaké nedostatky, kterých by mohli využít eh, některé subjekty. Na otázka zacházení s bankami. Já jsem si tu otázku také kladl, i když eh, někteří mě za to kritizovali. Stačí to? To je otázka, kterou mi kladete vy. To je otázka, kterou si nemůžete položit na začátku nebo uprostřed procesu regulace. Já jsem si s panem Likanenem položil poměrně brzy a potom v roce 2013, kdy jsme měli už jasnou představu o všech těch textech, které se týkají bank, ale těch je hodně, CRD 4, dohled, zpráva, řešení problému a tak dále. A odpověď jestli to stačí, tak já jsem si odpověděl, že ano, pokud budou tyto texty uplatňovány, tak to bude platit pro téměř všechny banky, s výjimkou těch velkých, těch příliš velkých na to, aby padly, které jsou příliš komplexní na to, aby se řešily jejich problémy, které jsou příliš drahé na to, aby se zachránili z veřejných peněz. Takže k tomu jsem se vrátil ještě ve svém návrhu o strukturální reformě bank. To, co říkal Filip Lamberts, že Francie je monarchie, no já jsem přece jen republikán. Já v každém případě jsem na mezinárodním poli, než jsem byl komisařem, tak jsem byl také europoslancem. Uh, a vždycky opravdu jsem respektoval hmm. parlament, vážím si toho, co jsme společně udělali. Pane Lemberci i další koordinátoři, kteří hovořili před vámi, já jsem velmi rád, že jsem parlament vždycky respektoval. Vy jste se stejně jako Markus Ferber ptal na tu proporcionalitu a na dopad na malé banky, pokud jde o ty příspěvky. Já jsem se snažil dosáhnout eh, té správné rovnováhy. Tu budeme hledat, než bude tento akt publikován. Prostřednictvím systému těch paušálních eh, příspěvků pro ty nejmenší banky, máme tam šest kategorií malých bank, které budou platit eh, paušál, ten bude zohledňovat jejich velikost. Na základě našich analýz a odhadů připomínám, že ta metoda, kterou navrhujeme, dospěla k poměrně přesným číslům. Ústavy, které představují 85 aktiv eurozóny, zaplatí alespoň 90 celkové výše těchto příspěvků a 50 všech ústavů nebo subjektů bude využívat toho zvláštního zacházení kterým se těší malé banky. To znamená, že alespoň o 70 jim bude snížen ten jejich příspěvek. Myslím si, že se nám, pokud je o ten příspěvek, podařilo najít poměrně hezkou rovnováhu, která zohledňuje velikost těchto ústavů a také jejich rizikový profil. Děkuji. Děkuji vám. Teď tu máme ještě pět řečníků na seznamu, takže začneme tím, že dáme slovo Gunaru Hekmarkovi, který je zpravodajem k BRRD, ale ještě předtím eh, možná jenom stručně pan Torvalds se ptal na otázku možného různého zacházení s bankami, protože v některém státě buď je nebo není případná ta otázka odpočítatelnosti zdaní těchto příspěvků. Takže možná stručně ještě byste se pak k tomu vyjádřit mohl. Ale teď má slovo Gunnar Hökmark. Děkuji, pane předsedo. No, už se nám čas krátí, abych tak řekl myslím, Michely, že to nejdůležitější, eh, co ti musím říct, je, že jsi byl vždy připraven diskutovat a zajišťovat, že se věci dále budou rozvíjet, čehož si všichni jistě velmi vážíme. A skutečně si byl velmi konstruktivní, pragmatický a hodně si nám pomohl, zejména v otázce BRRD, což je systém, který podle mě je velmi důležitý. Rád bych se zeptal na dvě věci. Jednak, a e, je to pro tebe zejména důležité vzhledem k tomu, že končíš ve své funkci. Já si myslím, že aktiv přenesené pravomoci by měly být bezpečně zakotveny v, v, rámci, v rámci toho mandátu, který byl odsouhlasen. Já vím, že tady je celá řada aktérů. Některé členské státy, některé politické frakce chtějí získat zpět, co ztratili při těch jednáních. Je velice důležité, abychom se přidrželi toho vzorce, že, parla, že parlament a rada společně rozhodli, že tento systém bude proporcionální co do velikosti s přihlednutím k rizikům. Já nechci, aby komise nebo kdokoliv jiný tento původní vzorec, který jsme odsouhlasili, měnil. Tak, abychom tuto legislativu, tyto aktiv přenesené pravomoci, připravili včas, je, myslím, důležité, aby ty měl v příštích dnech to rozhodující slovo v těchto jednáních. A jedna, tedy, to je má druhá poznámka, ta je obecnější. Ty si ve své době představil celou řadu legislativních balíčků a, a byly různé názory na to, kolik legislativy se má vypracovávat, kolik rizik je potřeba Eh, jak si odstraňovat. To je taková hlava 22, protože toto je rizikový sektor. Ale vzhledem k tomu, že máme situaci takovou, jakou máme, a máme velké legislativní balíčky CRD 4, DGS, MIFID 2. Myslíš, že ty současné návrhy můžeme hodnotit stejně jako ty návrhy, které přišly předtím, než tato legislativa vznikla? To je na vás velmi složitá otázka, pane komisaři, protože když předpokládáme, že vy jste dosáhl mnohého tou legislativou, tak skutečně ten prostor v Evropě už se změnil a možná, že tento stávající návrh bychom měli hodnotit jinak, než bychom ho hodnotili před několika lety. Takže v podstatě se vás ptám na to, jaký vliv jste skutečně na celou věc měl. Eh, děkuji. Teď Petr Zimon, náš místopředseda. Děkuji vám, pane komisaři, z mé strany. Díky za skvělou spolupráci v posledních pěti letech, zejména mm, na těch dlouholetých složkách, například to zajišťování vkladů. To je něco, kdy jsme spolu velmi často hovořili, vy jste vždy s námi hledal konstruktivní řešení. A stejně tak děkujeme vašim spolupracovníkům, eh, kteří byli vždy velmi konstruktivní i při eh, například řešení otázek, příspěvek jednotlivých bankovních úřadů k tomu společnému záchrannému fondu. Takže i tady v této oblasti díky za otevřenou diskusi, kterou s námi vedete. Ale právě proto, že spolu diskutujeme tak často, bych se vás rád zeptal na jednu věc, která je trošku problematická. Vy jste správně odkázal na to, že návrhy komise jak si činí zadost malým a, men, malým a středním podnikům, ale na druhou stranu víme, že tyto banky představují zhruba 80% podíl na těch příspěvcích. Eh, takže když se podíváme na tyto dvě věci a srovnáme si je eh, s tím, jak se řeší rozpuštění velkých bankovních ústavů a řeší se hodnocení rizik, tak vidíme, že když se eh, řeší problémy v nějaké velké bance, tak je tady nějaká eh, dvouprocentní odchylka od toho, když eh, jenom zvažujeme jaksi rizikový faktor jako takový, což je podle mě málo. Ehm, Otázka je, jak by se věci měly, kdyby skutečně vyšla na povrch otázka, která se objevuje teprve nedávno, zda bychom měli zachraňovat i deriváty. Momentálně tady máme velké banky, které jsou velice specifické a e, podle nás e, u nich může být větší riziko. A pak máme na druhou stranu malé banky, které jsou zase úplně jiné. Ale co když povolíme netting derivátů? protože tím pádem najednou um, ehm, tř- víc jak 30% veškerého kapitálu velkých bank bude rizikových. A tím pádem eh, by tyhle, tyto velké banky eh, mohly najednou začít říkat, že eh, jejich poměr rizik je jiný a zbavili by se eh, velké části svých příspěvků do záchranného fondu. A to je, myslím, vývoj, který by zcela změnil celé naše vnímání rizikovosti. Šlo by to vlastně proti tomu, co jsme zatím říkali a proto by mě zajímalo, jaký je váš názor na toto, na tu diskusi, která se tak často v posledních týdnech objevuje v radě. Děkuji vám. Děkuji. Richard Balc. Děkuji, pane předsedo. I e, ode mě, pane komisaři, srdečné díky za skvělou spolupráci v posledních letech. Já bych řekl, že se skutečně dá říct, že ve spolupráci s parlamentem jste se vždy choval jako pravý gentleman a za to ještě jednou díky. Eh, hovořeno už tu bylo o mnohem. Já se chci zeptat velmi stručně na právní akty Solvency 2 a CRD 4. Vy jste oznámil, že v říjnu budou předloženy aktiv přenesené pravomoci. Já si myslím, že je nejvyšší čas, aby komise tyto návrhy předložila, protože Evropský parlament má až 6 měsíců na přeskum a u Solvency 2 máme termín do 31.3.2015 a proto bych eh, poprosil na to, protože, ří, o to, že, protože říjen má 31 dní, aby co možná na začátku října ty návrhy byly předloženy. Důležité samozřejmě je, aby e, celkový plán nebyl ohrožen a e, my na úrovni těch směrnic máme už e, některé věci zpracované, například rizikovost kapitálu, garantování vkladu, dlouhodobé produkty a jejich zajištění, přiměřené riziko a jeho řízení a tak dále. Podle mého názoru e, právní akty jsou e, jaksi jenom doplnění toho a ve finále, a to bych chtěl říct naprosto jasně, musí být konzistentní s touto směrnicí. E, máme zde předpoklady, které ve finále v té vší komplexnosti a e, v té oblasti a, a s přihlednutím k rizikům e, musí zkrátka být únosné a to jak tedy u Solvency, tak u CRD a proto bych vás rád poprosil, pane komisaři, a, všichni, a všechny dozorčí instituce, abyste skutečně dostali svého slova a ty návrhy předložili co nejdříve. Děkuji. Děkuji vám. Werner Langen. Děkuji vám, pane předsedo. Já se připojím k těm díkům a blahopřáním a tak. Eh, pět let náš bývalý kolega Michel Barnier předváděl skvělou spolupráci s Evropským parlamentem z pozice komisaře tak, že může sloužit jako vzor ostatním. Eh, faktem je, že jsme si jasně řekli, že společný projekt regulace bank je obrovská výzva že má e, spoustu, spoustu e, takových zvláštních interpretací v jednotlivých členských státech, kdy se objevují podrobnosti, které jsme si třeba neúplně přáli. Co se týká mezinárodního rozměru, před čtyřmi lety jsme začali e, regulaci emír u de- derivátu. Měli jsme 19 aktů v přenesené pravomoci, u toho prvního jsme se hádali, ale přesto prošel. Nicméně e, vzhledem k midterm elections v Americe vlastně ani nezačal pořádně fungovat a teď jsme opět před dalšími midterm elections. Já se chci tady e, zeptat, jakým způsobem si představujete, že dotáhneme tato jednání o derivátech z USA do konce. Já si to nedovedu představit, ale je tady jedna, jedna zásadní podrobnost. My jsme rozhodli, že deriváty obchodované na burze budou vymuty z clearingové lhůty. E, ovšem dodnes v burzy v neevropských zemích do tohoto nespadají. Bylo dohodnuto, že komise e, vypracuje e, seznam burz v třetích státech, které mají být ekvivalentní k burzám v Evropské unii jsou to ty části reálné ekonomiky, které jsou navázány na tyto, přesně na tyto re, eh, deriváty. A má otázka je tato, pane komisaři, vnímáte zde možnost, že by tento seznam, který nám byl e, slíben, že by byl jaksi zveřejněn ještě předtím, než vystoupíte ze své funkce? Já bych vám za to byl skutečně vděčný. Děkuji. Děkuji. Poslední, Danuta Hybner. Děkuji vám, pane předsedo. I já vyjádřím ehm, poděkování za, tu obrovskou, za to obrovské penzum práce ze strany eh, služeb komise pod vedením Michela Barniera. Mám dvě malé otázky nebo komentáře, co se týká regulace na úrovni 2 týkající se SRM a BRRD. Eh, malé banky, včetně eh, různých kooperačních bank, které mají velmi specifické situace, já zmíním dvě konkrétně, eh, konkrétně členství v institucionálním ochranném systému, což je velice zásadní faktor pro boj s rizikem. Eh, chci se zeptat, zda je možné zajistit, že členství v NIPS bude mít ehm, přiřazeno dostatečnou váhu při ehm, spočítání rizika tak, aby tyto malé a střední finanční instituce nebyly v tak nevyvážené situaci. A za druhé, to je otázka, která se týká meziskupinových závazků, závazků a jejich redukce, co se týká výpočtu základu pro příspěvek do společného systému to eh, se v podstatě používá pouze na konsolidované skupiny, jinými slovy na skupiny bank, ale eh, máme zde různé malé instituce, opět, opět například eh, společné banky a všeobecné banky, které často fungují v sítích. A já se chci zeptat, jestli by ta přidružená instituce mohla rovněž požívat podobnou výjimku, opět, aby tyto instituce nebyly tak diskriminovány. Takže, eh, to tolik mé dva dotazy. Děkuji. E, úplně poslední, velmi stručně žádost Svena Gigolda. E, Ivan Michel Barnier Vážený Michele Barniere, já e, vám chci také poděkovat e, za tu spolupráci, která byla vždycky e, vynikající a velmi plodná. Určitě nám budete scházet a já bych si přál, abych jste s námi mohl zůstat déle, protože nejsem stále přesvědčený o tom, že pan Hill je dobrý komisař na váš post a možná, že potrvá, než pan Juncker přehodnotí svůj návrh tak, aby byl adekvátnější. Eh, já mám jednu eh, konkrétní otázku. V návrhu eh, aktu přenesené pravomoci Solvency 2, který už nějakou dobu koluje v lobistických kruzích, tak tam vidíme, že kalibrace produktů ABS byla několikrát snížena což například vede k tomu, že eh, ABS, které mají 3B, eh, eh, jsou kalibrovány jako na 17 Došlo k intervencím z několika členských států a najednou kalibrace rizikového faktoru byla snížena na 8,5 A potom DG ECFIN požádal ještě o další snížení a nakonec to skončilo 5 Takže během krátkého období došlo ke značnému snížení rizikového faktoru. Zatímco ten lednový se zakládal na čísla z Majopa, zajímalo by mě, na, na základě jakých faktů byly založeny ty pozdější nižší e, rizikové faktory. Nevím, jestli budete schopen odpovědět teď, ale zajímalo by mě i později, e, jaký je empirický e, podklad k tomu náhlému snížení rizikových multiplikátorů u produktu ABS. Děkuji, Micheli, prosím. Pane předsedo, té otázce, na kterou jsem před chvílí neodpověděl a týkala se odpočitatelnosti daní podle členské státy. To byla ta technická otázka. Tu otázku velmi dobře známe, zatím ještě odpověď nemám, protože na tom pracujeme. Jde nám o to vyhnout se dvojímu zdanění, jestli jsem dobře pochopil tu starost vašeho kolegy. Takže pracujeme s kolegy z DG Markt a také s právní službou, objektivně hledáme to nejlepší řešení, abychom zabránili dvojímu zdanění. Gunnar Hockmark, eh, tomu já děkuji za jeho spolupráci v průběhu všech těchto let eh, na důležitých tématech. Děkuji mu i za tu spolupráci, která se týká strukturální reformy bank. On je vaším zpravodajem. Mou povinností je, a mohu vám zaručit, že zůstaneme věrni textům úrovně 1. Za kontroly parlamentu a rady. Já samozřejmě vezmu v úvahu vůli spoluzákonodarců, to je zcela jasné. Tam vůbec nejde o to, že bych obcházel nebo deformoval texty úrovně 1 v práci, která se týká standardů a aktů v přenesené pravomoci. Já vás o tom mohu ujistit. My tedy máme za úkol pracovat na těchto aktech přenesené pravomoci, aby ty původní texty byly operativní a pracujeme pod vaším dohledem. Samozřejmě jsem si vědom specifičnosti bankovního sektoru a pojišťovacího sektoru v Evropské unii. K těm rizikům. Vzhledem k té práci, kterou jsme společně odvedli, tak naším cílem nemohlo být úplně odstranit riziko. To není možné v této oblasti. Stejně jako vůbec v hospodářství. Naším cílem bylo poznat rizika, moci předvídat určitá rizika, dohlížet na ně, připravit záruky v případě, že je to nutné. Já jsem si vždycky říkal, že v ekologii, stejně jako ve financích, vždy prevence je levnější než náprava. Když je třeba napravovat, opravovat, tak je třeba aby byla spuštěna ta náprava, která už byla předem připravena, protože ta je vždycky levnější než improvizovaná nebo chaotická náprava, jako jsme viděli za krize. My ten rámec máme, ale musí fungovat. Musí být uplatňovány všechny texty, musí být tedy schváleny v přenesené pravomoci a musí být uvedeny do praxe. Ale právě proto máme tolik těch textů a právě proto je tak důležitý dohled. Provedli jsme globální studii dopadu, teď když jsou ty texty v poměrně stabilizované a známé, tak bychom měli použít revizní doložku, kterou máme v celé řadě těchto textů. Myslím si ale, že ta nová fáze regulace, která začíná, už nebude stejná. Je nutné podívat se na to, jak to funguje, kde jsou nedostatky, kde je třeba přizpůsobit text novým situacím, novému chování. Já jsem ve svém úvodním příspěvku řekl, že texty, které jsou před námi, které jsou ještě potřebné, které si zaslouží vaši podporu a Hovořil jsem také o výhledu do budoucna. Když Evropa bude mít buď nějaký nový orgán, anebo stávající orgán, kterému dá nové pravomoci, bude to orgán, který bude schopen postihnout pokutou, uvalit pokutu na nějaký finanční ústav, který bude ohrožovat stabilitu financí, tak to je nové téma, nové téma do budoucna. Peter Simon hovořil o přiměřenosti, malé banky, velké banky. Vzali jsme v úvahu roli bank a velikost bank. Vidíte hezky z těch čísel, které jsem vám dal, že ty banky, které mají většinu aktiv, zaplatí také nejvíce příspěvků do tohoto fondu. před zohledněním faktoru složitosti a vystavení se riziku. Velké banky zaplatí 85%, střední banky 9% a malé banky 1%. Takže tak nějak by mohla vypadat ta čísla, ty údaje, na kterých pracujeme. Možná ještě Pár slov k derivátům, to je jedno z témat. S malými bankami, mezibankovními aktivitami, na kterém ještě musíme pracovat. Je zde problém a sice neexistence harmonizace účetních norem. Tomu já čelím a tím pádem je zde různý objem nebo výše derivátů v jednotlivých zemích podle toho, jaké tam platí účetní normy. Já myslím, že bychom mohli přijít s nějakým řešením, kdy obezřetností přístup k té pobídce za riziko se bude vztahovat na deriváty při vytyčování ročního příspěvku. Vy můžete pokračovat v tomto dialogu s Olivierem Garsonem zítra. Mohlo by to být takové kompromisní řešení, mezi tím základním eh, přístupem pouze podle účetních norem anebo obezřetnostním přístupem podle nařízení CRD. Děkuji také dalšímu kolegovi za spolupráci na Solvency. Pokud je o ten harmonogram, stejně jako u CRD4, tak i u Solventnosti 2 se hodně snažíme, abychom vám co nejrychleji předložili ten text, ale my také potřebujeme čas na to, abychom se mohli poradit, takže jakmile to bude možné, tak v říjnu. Už jsme společně na tom hodně pracovali i s radou, abychom dostali tomuto závazku nevylučuji z právních důvodů, málem bych řekl, nezávislých na mé vůli, že ten prováděcí akt formálně bude přeložen, předložen až v listopadu. Ale dělali jsme všechno proto, abychom pracovali zároveň na obou dvou těchto textech. Děkuji také Wernerovi Langenovi za jeho spolupráci za jeho přátelství a důvěru, které pro mě byly velmi důležité. Bernere, k těm derivátům a jednání, které vedeme s Američany ohledně ekvivalence, tak říkám, nesmíme být naivní. Já jsem několikrát telefonoval s Timem Masadem, novým šéfem CFDC, ještě minulý týden. Jonathan Fall a Olivia Garson cestovali do Washingtonu, aby se setkali s jeho týmem a ten seznam, který by měl být vydán, tak na tom pracujeme spolu s týmem a já doufám, že budeme mít dohodu s Američany na konci mého mandátu. Na tom pracuji. Danuta Hybner, já jí také děkuji. Zmínila se o vyloučení závazků z těch členů stejné vzájemné pojišťovny. Z mého hlediska by to mohlo být oprávněné, pokud fungování tohoto IPS povede k vzájemnému propojení těchto členů, podobně jako u bankovní skupiny, takže na tom také pracujeme a můžete o tom zítra hovořit s Olivierem Garsonem. Máme už velmi jasný návrh. Pracujeme také na vyloučení těch eh, expozit v rámci skupiny. Myslíme si, že to může snížit eh, objem alespoň o 10% a myslíme si, že by to mnohem méně nahrávalo velkým bankám, spíše těm malým. Říkal jsem také, že všechna rozhodnutí, která jsme přijali, měla za cíl usnadnit život a ne zvyšovat nároky jak finanční, tak administrativní na malé banky. Naopak chceme na pomoci družstvům, družstevním záložnám, o, kterém se, o kterých se zmínila Danuta. Svenu Gigoldovi také děkuji za jeho spolupráci. Nebudu zacházet do debaty o budoucím složení komise. Já nechci omezit eh, stupeň zanedbávání norem. Naopak, já si myslím, že bylo dobré eh, v rámci solvenci mít eh, cené papíry opravdu na nejvyšší úrovni. Pan Draghi o tom také hovořil, abychom usnadnili financování ekonomiky. S novou komisí budete hodně hovořit o plánu investic. Evropská centrální banka v tom sehrává svoji roli. Já si myslím, že prostřednictvím právních textů musíme vědomně a cíleně napomáhat financování reálné ekonomiky a ten náš návrh v rámci Solvenci 2 by tím měl eh, přispět. Musíme mít eh, velmi vysoké normy, kvalitní normy. Pracujeme na základě dokumentu EIOPA, já jsem s nimi hodně spolupracoval i v minulosti. Snažíme se to velmi přesně nakalibrovat. Je to technická práce a já určitě před tím, než přijmu závěrečné rozhodnutí, tak si vezmu vaši, vezmu si tedy EOPu. V každém případě kontrolujete mě, vy kontroluje mě i váš předseda, který se mnou byl v Miláně, který byl opravdu uh, velmi tvrdý. Uh, Několik lidí požadovalo, abychom šli tímto směrem, takže my opravdu pracujeme, abych tak řekl, mezi těmito dvěma mantinely. A to je zatím z mé strany vše. Eh, Michel Barnier. Eh, děkuji Michelu Barnierovi. Děkujeme moc krát za to, že jste mezi nás přišel a za všechno, co jste vykonal během vašeho mandátu. Já doufám, že zůstaneme v kontaktu a my budeme pokračovat v diskuzi o aktech přenesené pravomocí zítra v pět hodin e, odpoledne a chtěl bych oznámit e, poslancům, že nyní máme novou webovou stránku, e, kde máte přístup ke všem aktům přenesené pravomoci a dalším prováděcím opatřením, o kterých budeme diskutovat. Takže prosím, využívejte tohoto nástroje a končím toto zasedání.